Uh, um, Vážení kolegové, myslím si, že bychom mohli zahájit dnešní odpolední zasedání, protože očekáváme za chvíli, že mezi nás přijde generální tajemník eh, pro sociálně spotřebitelskou politiku ze Španělska. Eh, bohužel jsme museli vyměnit tu krásnou malou útulnou místnost za tuhle tu stodolu ale <clears throat> možná, že v souvislosti s tím bych vás mohl eh, pozvat, abyste se všichni přesunuli tady eh, dopředu, aby to tady bylo takové trošičku vlídnější. Takže klidně se posuňte dopředu, i když tam nemáte své jmenovky. Děkuji. Dnes eh, odpoledne. Máme velké množství bodů eh, na eh, programu a proto budu velice přesně, přísně dodržovat časový harmonogram. Eh, pokud bude někdo mít v úmyslu mluvit dlouho, tak já zkrátka se postarám o to, že vám ten příspěvek zkrátím, protože máme skutečně diskutovat o celé řadě dosie. A já se musím postarat o to, abychom skutečně probrali všechno, aby nám nezbylo nic na příště. Ten první bod, o kterém bychom měli hovořit, je formální přijetí eh, bodu, o kterém diskutovali koordinátoři v úterý, <clears throat> což je formální žádost jako eh, důsledek eh, formálního přijetí Lisabonské smlouvy. Komise Eh, a Centrum pro komunikaci eh, žádá eh, parlamentní výbory, aby prošli seznam všech postupů, které zatím nejsou uzavřeny, to znamená ty probíhající postupy, tak aby odpovídaly tomu, co je zakotveno ve smlouvě Lisabonské. My jsme prošli tento seznam Eh, ten seznam máte ostatně všichni ve svých materiálech. Eh, osobně se nedomnívám, že by tam bylo něco, co by eh, smlouva nějakým způsobem podstatně ovlivňovala. Ten hlavní bod, který jsme si všimli a o tom budou také hovořit koordinátoři, je to, že teď máme formální požadavek, abychom konzultovali výbor pro sociální a hospodářské záležitosti a také pro výbor pro regiony a já jsem požádal tajemníka, aby mi řekl, jakým způsobem to má probíhat. Možná, že v určitých stádiích požádáme zpravodaje, aby pozvali své protějšky, aby přišli k nám do výboru. Jinými slovy, ale zůstává tato věc ještě otevřená. Takže teď, pokud budete se mnou souhlasit, tak myslím, že můžeme se shodnout na tom, že přijmeme tento text, kterému říkáme omnibus. Má k tomu někdo nějaké námitky? Takže myslím, že to můžeme považovat za schválené. Teď um, přejdeme tedy eh, k absolutoriu za rok 2008. Eh, to musíme také přijmout, eh, tak abychom to mohli poslat dál výboru pro rozpočtovou kontrolu. Naším zpravodajem je pan Van de Kamp. Máme Eh, takže vím, Van de Kamp, eh, pane kolego, eh, chtěl byste nás seznámit s tím, jak to vypadá, jestli máte nějaká doporučení. Pane předsedo, děkuji vám. Nejprve dovolte, abych poděkoval svým kolegům a také administrativním pracovníkům za to, že mi předložili řadu připomínek a tím mi pomohli abych předložil tento pozměňovací návrh. Je to vůbec první v mé evropské historii. Děkuji vám za to. Jak víte, pane předsedo, měli jsme mimořádně dobrou diskusi, eh, která se konala 2. prosince, kde jsme hovořili o různých aspektech rozpočtu za rok 2008. Hovořili jsme hlavně o programu Solvit. Po této diskusi jsme se pokusili ehm, eh, nějakým způsobem tedy vyřešit tu otázku eh, tohoto, této rozpočtové položky na Solvit, tak jak to bylo formulováno na tomto zasedání. Kromě toho eh, jsem požádal eh, komisi, aby eh, se zavázala k tomu, že příští rok nás navštíví a že nám dá informace o tom, jakým způsobem byl plněn program Solvit. Protože Několik mých kolegů mi eh, sdělilo, že my jako výbor IMCO máme na starosti právě to, aby rozpočet Solvit byl eh, eh, naplněn tak, jak je to potřeba. Já bych chtěl říci, že já podporuji toto udělení. Tento pozměňovací návrh. Tento. Ano, my také naprosto souhlasíme s tímto pozměňovacím návrhem, přesto bych byl rád eh, a rád bych se obrátil na komisi, aby do konce června letošního roku nám eh, poskytli informace o tom, jakým způsobem hodlají tyto věci eh, plnit za období 2008, 2009 a 2010. Je tady paní Van Hoven z komise, nebo je tady někdo z komise? Já ji zastupuji. Já za chviličku vám dám slovo. Musím říci, že ta, eh, těch 20% saldo bude proplaceno do konce června. Já jsem vám chtěla dát slovo úplně na závěr tohoto kola eh, příspěvku, ale vzhledem k tomu, že jste již odpověděla na otázku pana pan Grecha, slyšel jste tu odpověď, pane Grechu? Já jsem to slyšel, slyšel jsem tu odpověď, přesto eh, si musím trvat na tom, že chceme, aby nám byla předložena úplná zpráva za období 8, 9, 10. Je tady pan Pasora, který je dalším stínovým zpravodajem. Já nebudu opakovat to, co jsem již řekl. Já jsem také zpravodajem pro Solvit. Je mi líto, Eh, že nakonec eh, tato položka nebyla schválena. Eh, v rozpočtu není to něco, co by představovalo vítězství pro náš výbor. Co se týče toho pozměňovacího návrhu, ten já naprosto eh, podporuji. Je to tedy vůbec první, jak jsme slyšeli, pozměňovací návrh předložený tímto novým naším kolegou a jsem přesvědčen, že toto přispěje k řešení situace kolem Solvitu. Je potřeba, eh, abychom zajistili skutečně efektivní eh, síť Solvit pro evropské občany. Myslím si, že paní Rule tady není dnes odpoledne, čili chtěl by někdo promluvit za ní. Já nemohu zde hovořit za paní Rüle, to je jasné, jenom jsem chtěla podpořit to, co zde říkal kolega Louis Greg. Pokud jsem to pochopila správně, tu odpověď komise, tak to vlastně nebyla odpověď na otázku, kterou položil Louis Greg. A proto mi dovolte tuto otázku zopakovat, protože je důležitá pro nás sociální demokraty. My jsme diskutovali o tom, jak byly vydávány tyto prostředky. Nestačí nám informace, že byly vydány v míře 97%, ale my chceme od Evropské komise, aby nás nejpozději v červnu detailně informovala, jakým způsobem byly použity tyto prostředky, abychom z toho mohli vyvodit příslušné závěry pro další rozpočet. Děkuji. Dobrá. Tak teď tedy bych dal slovo komisi. Doufám, že jste eh, rozuměla tu, té otázce tak, jak byla formulována eh, výborem a možná, že bychom potom mohli zopakovat ještě některé ty věci, které zazněly dříve. Rozpočet, který byl čerpán, na podporu Solvit. A také pro vytištění příslušných zpráv. Dále proplacení pro, proplacení, zapojení jednotlivých členských států A to hlavně v souvislosti s workshopy Solvitu. Děkuji. Já myslím, že se navrhovalo, abyste nám případně dali úplnější vysvětlení písemně. S takovým nějakým větším rozpisem, kdyby to šlo. Takže děkujeme za připomínku. Ovšem, mohli bychom požádat Vous permettez que je le dise en français, comme ça il n'y a peut-être pas d'erreur de traduction. Možná, že bych to mohla říct francouzsky. Jistě nebyly žádné problémy s tlumočením, nicméně já bych ještě řekla, že my bychom chtěli, aby Evropská komise nejpozději v červnu podala podrobnou informaci o tom, jakým způsobem byly ty prostředky využity. A byli bychom velmi rádi, kdybychom to dostali písemně. Já myslím, že to je nejjednodušší postup, nejlepší postup. My bychom chtěli vědět, jestli s tím můžete souhlasit, že něco takového nejpozději do června uděláte. Ano, komise vám může dát tabulku, ve které bude podrobně uvedeno, jaké byly veškeré výdaje v rámci tohoto rozpočtu. Dobře, říká pan předseda. Ta čísla, ano, ten rozpis. Dobře, už tomu rozumím. Já bych tady navrhoval, že něco komisi pošlu písemně. Pošlu komisi písemně, co by si tento výbor představoval. A vy snad budete schopni kladně reagovat. A potom to ještě schválíme, nebo schválíme to předem, než to odejde. Dobře, takže teď musíme hlasovat. Musíme odhlasovat stanovisko, co se týče udělení absolutoria za rok 2008. Jsou všichni připraveni hlasovat, nepotřebujeme kartičky, máme tady dvojí hlasování. Takže máme tady pozměňovací návrh číslo 1 pana Vanden Kampa čtvrtý odstavec pro, někdo proti. Schváleno jednomyslně. A nyní budeme hlasovat o celém stanovisku, kde je pro. Je někdo proti? Dobře, přijato. Takže to půjde do výboru pro kontrolu rozpočtu. Děkujeme panu Van de Kampovi za to, že se vám hladce a bez problémů podařilo zvládnout první stanovisko pro tento výbor. A povedlo se vám to natolik, že jsem si jistý, že koordinátoři za LS vám teď budou chtít dávat ambicioznější zprávy. Dobře. To bylo dnes jediné hlasování, kolegové. A teď je mi opravdu velkým potěšením, že ve našem výboru mohu přivítat španělského generálního tajemníka pro sociální a spotřebitelskou politiku, pana Franciska Mozu Zapatera. Řele vás vítáme ve výboru. A já ho požádám, aby nám řekl něco o ambicích španělského předsednictví v souvislosti s těmi věcmi, které má na starosti a také v souvislosti s tím, na čem pracujeme my. My tady máme konkrétně práva eh, spotřebitelů, názvy textilí, označování potravin jen pro začátek, ale samozřejmě rádi uslyšíme informace i o dalších iniciativách, o které máte zájem vy. A já vím, že schůzka koordinátorů s vaším ministrem nebo s vaší ministriní eh, také ukázala, že je tady řada zajímavých oblastí, jako sociální vyloučení a zapojení spotřebitelů. O tom se jistě také zmíníte a myslím, že i náš výbor to bude zajímat. Já vím, že kolegové se budou chtít zapojit do některých těchto, z těchto iniciativ. Takže já myslím, že tím jsme si připravili půdu já mu předám slovo a potom budeme mít otevřený seznam řečníků. Já vím, že někteří kolegové budou mít dotazy. Takže, pane Zapatero, máte slovo. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, především bych chtěl říct, že Španělsko má velkou radost z toho, že mohlo převzít předsednictví rady. Je to pro nás příležitost spolupracovat se všemi institucemi Evropské unie na tomto projektu, který je pro nás všechny společný. A doufáme, že Španělsko dosáhne velkého sociálního pokroku. Přebíráme předsednictví v důležitý okamžik, protože vstoupila v platnost Lisabonská smlouva. To povede k větší demokracii ve fungování Evropské unie a dá nám to nástroje proto, abychom se byli schopni lépe vypořádat s budoucími výzvami. Máme tady nové pravomoci a to nám pomůže lépe budovat lepší Evropu. Snažíme se najít lepší rovnováhu mezi právy občanů 27 zemí a vnitřním trhem. Musíme být schopni vyvážit vnitřní trh, aby byl možný volný pohyb služeb a zboží, ale potřebujeme také vyvážit práva občanů v jednotlivých zemích a musíme využít základní práva, abychom měli jistotu, že naši občané jsou chráněni a také vědí, že jejich práva jsou chráněna. A to povede k tomu, že budou mít důvěru ve vnitřní trh. Jsou tady tedy jisté aspekty, kterým se budeme věnovat Budeme se zabývat harmonizací. Ta povede k vylepšení práv spotřebitelů a je pravda, že Evropa vychází ze sociálního modelu a ze sdílených odpovědností, jak také říkal pan předseda. A je pravda, že máme společný cíl. Chceme prosazovat práva občanů, potřebujeme demokracii v naší společnosti a to také znamená, že musíme uznat práva spotřebitelů. Pokud je o příslušnou směrnici, Viděli jsme, že tady by mohly vyvstat určité problémy s jejím uplatňováním v některých zemích. Viděli jsme to na nedávných setkáních kde členské státy i ostatní strany vyjadřovaly své pochybnosti v souvislosti s textem směrnice, tak jak tehdy vypadala. Toto předsednictví doufá, že se mu podaří vylepšit vnitřní trh, aniž bychom upřednostňovali některou ze stran, aby měli všichni stejná práva. Směrnice proto musí zajistit vysokou úroveň ochrany, tak jak to stanoví smlouva, musí také dodržet zásadu subsidiarity. A proto potřebujeme určitou marži, určitý prostor, aby se jednotlivé země mohly zamyslet nad tím, jak postupovat dál. Toto je výzva, která se konkrétně bude španělské předsednictví věnovat. Španělské předsednictví chce dosáhnout shody. Samozřejmě to musíme, to potřebujeme. Nic jiného nám nezbývá. A naše předsednictví chce připravit jednotlivá opatření a dohody, abychom skutečně dospěli ke konsensu. A proto budeme muset pracovat na dialogu a zasadit se o zapojení všech stran. Chceme znát názor všech zúčastněných, protože chápeme, že je to naše odpovědnost jak ze strany parlamentu, je to naše povinnost vůči skupinám spotřebitelů. Musíme zajistit, že všichni budou do toho procesu zapojení. A musíme dospět k dialogu, který nás přivede ke shodě o této směrnici. Chceme se zamyslet nad tím, jestli by případně byla možná smíšená harmonizace. To ještě není konečné stanovisko. Ale když se zamyslíme nad tím, co zaznělo na posledních zasedáních v Radě, myslíme si, že smíšená harmonizace by mohla být nějaký způsob, nějaké východisko. Alespoň se nad tím musíme zamyslet a, abychom dosáhli co nejvyšší úrovně harmonizace v těch článcích a v těch kapitolách, kde máme největší shodu a můžeme možná najít jinou harmonizaci pro ostatní kapitoly. V každém případě je to možnost, kterou teď máme před sebou. A smíšená harmonizace je také přístup, který byl podle posledního zasedání rady důležitý pro řadu zemí. Nicméně musíme se zamyslet nad tím, jak by to vypadalo na vnitřním trhu a v nadcházejícím pololetí se musíme snažit dosáhnout takové úrovně konsensu, která by potom vedla ke shodě na směrnici, na které teď pracujeme. Také nám velice záleží na tom, abychom neuvažovali jen v kontextu jednoho předsednictví, ale v kontextu celých 18 měsíců až budeme pracovat na této směrnici, musíme úzce spolupracovat s belgickým a maďarským předsednictvím, protože jenom díky takovéto spolupráci v nadcházejících 18 měsíců se nám podaří dospět úspěš, nějakému úspěšnému konci. Co se týče textilí, jak víte, už jsme na tom začali za španělského předsednictví pracovat a jak víte, tady usilujeme o zjednodušení současného právního rámce pro nová vlákna. A snažíme se také zajistit, aby z toho měli prospěch spotřebitelé, aby mohli těžit z inovativních výrobků. Stanovisko rady bylo dohodnuto v podstatě už v listopadu, ale je to taková obecná dohoda. Máme i souhlas komise, ale máme ještě určité výhrady. Máme domluvené termíny v únoru a v březnu budeme se snažit dosáhnout zhody mezi všemi, co nejdříve, abychom mohli zahájit veškerou práci, kterou budeme v prvním semestru potřebovat. A třetí věc, třetí hlavní věc, která spadá do mých pravomocí, je bezpečnost výrobků. Jak víte, Evropská komise se zabývá směrnicí 2001-2005. Myslíme si, že v tomto pololetí to nedokončíme, ale je to pro nás důležité, protože to má přímý dopad na občany. Víme, že občanům záleží na bezpečnosti, Zabývali jsme se systémem včasného varování u bezpečnosti výrobků a z pohledu španělského předsednictví se chceme podívat na určitá opatření, jako je například vylepšená koordinace mezi celními úřady, lepší transparentnost v souvislosti s výrobky a také lepší standardy, abychom byli schopni zajistit vysokou úroveň bezpečnost výrobků. A budeme mít setkání na Majorce, kde se budeme zabývat právě bezpečností výrobku. Bude to 10. a 11. června. A byli bychom velice rádi, kdyby se toho zúčastnil i parlament. Abychom si vyslechli vyhraněné názory na toto téma, budeme také hodnotit rizika z hlediska všech orgánů, které se zabývají bezpečnosti výrobků. Chceme také zapojit výrobce a distributory, aby se dozvěděli víc o systému včasného varování a také o dalších opatřeních, na kterých budeme pracovat. To jsou tedy hlavní body, kterým se, kterými se bude zabývat předsednictví. Doufáme, že nás podpoříte, protože dnes více než kdy dříve po implementaci Lisabonské smlouvy je nám jasné, že musíme pracovat na politikách, které povedou k bezpečnosti spotřebitele. Protože musíme být schopni rozpoznat problémy, které musíme řešit. A tak budeme schopni zpracovávat politiky, které budou účinné, efektivní. A chtěl bych vám také poděkovat za to, že jste mi dali příležitost vystoupit. Samozřejmě rád odpovím případné dotazy. Děkuji. Well, Děkuji, děkuji. Děkuji, pane generální tajemníku. Myslím si, že eh, jste se zmínil o celé řadě mimořádně zajímavých eh, věcí, eh, hlavně pak to, co jste řekl o bezpečnosti spotřebitelů. Myslím si, že nejprve dám slovo koordinátorům všech hlavních politických stran, pan Švába, paní Gepartovo, pan Bezoj, ehm, pan Bilan tady taky není a potom eh, dám možnost dalším. Už jsem viděl, že někdo požádal o slovo, takže pojďme začít eh, s panem Švábem. Děkuji, pane předsedo, vážený pane generální tajemníku. Dovolte mi, abych, se, abych vám jménem Evropské lidové strany poděkoval za to, že jste představil v Evropském parlamentu plány vašeho předsednictví. Po vstupu Lisabonské smlouvy platnost, je Evropa více než kdy dříve odkázána na to, aby na radách ministrů se skutečně projednávaly evropské věci z evropského hlediska, nejenom z hlediska 27 států. A proto také důvěřujeme vám, že budete schopni posunout Evropu ku předu. Ve vašem úvodu jste hovořil o některých tématech, já bych se rád vrátil ke dvěma z nich. Hovořil jste o návrhu Evropské komise vytvořit právní rámec pro evropská zpráva, práva spotřebitelů, a ty jste podpořil, a také jste se vyjádřil k úvahám o zacílené možná netolik ambiciozním akceptování této směrnice. Proto se vás chci zeptat, co podniknete v radě pro dosažení tohoto cíle, čímž je tedy to, že by tato směrnice byla atraktivnější pro občany a zároveň by nastala ta situace, že nebudeme na sebe vršit jednotlivé normy jednotlivých zemí, ale že budeme mít jasné principy, podle nichž se budeme řídit. A že dojde ke sjednocování tam, kde je to pro občany a spotřebitele výhodné a tam, kde na to vnitřní trh ještě není zralý, se některých návrhů vzdáme a přeřadíme je do střednědobého horizontu a prodiskutujeme je později. Další téma, ke kterému se chci vrátit, i když tam nejsem zpravodajem, je to Všeobecná směrnice o bezpečnosti výrobků. Před dvěma či třemi lety jsme v rámci takzvaného balíčku zboží schválili celou řadu opatření, pokud vím, tak to není ještě všechno zrealizováno, ale je jasné, že se tam musí také řešit rozhraní k směrnici o bezpečnosti výrobků, také jste hovořil o systému RAPEX. Pro nás je důležité, aby tyto informační systémy byly lepší, rychlejší a efektivnější, aby se členské státy skutečně zaměřily na to, aby do těchto systémů zadávaly informace, na které přijdou a zároveň tyto systémy také používaly, aby ony systémy neběžely na, pr- na prázdno. Proto mě zajímá, co v této věci hodlá španělské předsednictví učinit. Děkuji. Dobře, paní Gebhardtová. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane generální tajemníku, za váš dobrý úvod do problematiky. I já jsem velice ráda, že jste nás navštívil v Evropském parlamentu tak záhy a dal tak najevo, jak je pro vás důležité s Evropským parlamentem spolupracovat. To je skutečně významná záležitost. Nyní v době Lisabonské smlouvy, o které jste také hovořil se zvláštním zřetelem. Lisabonská smlouva to také znamená vysokou míru ochrany spotřebitele v souvislosti se sociálními právy a vy jste na to správně poukázal. Ochrana spotřebitele se stala horizontální záležitostí uvedené v článku 3 smlouvy. To znamená, že nabyl na významu oproti tomu, co jsme měli dříve ve smlouvách stahujícím se k Evropské unii. A zde navazuji na diskuzi o směrnici o ochraně spotřebitelů a také o harmonizaci a o tom, jakou míru harmonizace můžeme mít a na jaké úrovni má či může tato harmonizace probíhat? To je jedna z ústředních otázek, na kterou zde musíme nalézt odpověď. A když vidíme, že v Lisabonské smlouvě e, se z ochraně spotřebitelů dostává větší váha, tak se nemůžeme vydávat cestou, na jejímž konci by bylo méně práv našich občanů, než jaká práva mají nyní. Proto musíme velice cíleně udělat přeskoumání směrnice o ochraně spotřebitelů, tak jak ji předložila Evropská komise. A pro nás v parlamentu, na tom se shodneme, v usnesení paní Patry jsme to také konstatovali, se shodneme na tom, že chceme smíšený přístup k harmonizaci. Jsou oblasti, kde harmonizace funguje, ale v určitých oblastech je právo rozvinuté v jednotlivých zemích rozdílným způsobem a pokud bychom tam provedli harmonizaci, tak by se v některých eh, státech zhoršil právní stav a to nemůžeme akceptovat, protože to by znamenalo, že občané by v konečném důsledku si přáli ještě méně Evropy, než jak to dnes ve své skepsi vyjadřují. Takže to je velice důležitá otázka, kterou musíme prodiskutovat. A proto si také slibuji mnoho od našich diskuzí a od dialogu, který jste nám nabídl. Druhé téma, o kterém chci hovořit, je tematika textilu. Všeobecná bezpečnost výrobku, o tom už hovořil pan Švab a já se k němu připojuji. Takže textilie. Je správné, že usilujeme o zjednodušení práva i co se týče schvalování nových produktů. Ovšem i zde je důležitá ochrana spotřebitele. A ta musí být na vysoké úrovni. V průběhu diskuzí mívám občas takový velice zvláštní pocit. Jde totiž o to, zda bránit či nebránit podnikům v tom, aby uváděli produkty na, na trh. O to nám zde nejde. O co nám jde, je to, že když chtějí podniky uvést nové výrobky na trh, musíme zajistit, aby tyto výrobky byly také bezpečné. A co se týče například kontroly přítomnosti alergenů, tomu přisuzujeme velkou váhu. To je jedna z oblastí, která pro nás a pro naši politickou skupinu má významnou prioritu, protože zajišťuje bezpečnost občanů. A to je něco, co podniky vůči občanům musí udělat, pokud chtějí přivést nové produkty na trh, na kterých chtějí vydělat peníze, tak až tak činí způsobem, který je eticky zodpovědný. A poslední bod, já se omlouvám, že mluvím tak dlouho, je to realizace směrnice o službách. To je téma, které mi zvláště leží na srdci. I náš výbor už jsme se rozhodli na schůzce koordinátorů, že ve spolupráci s národními parlamenty o tom budeme detailněji diskutovat a přeskoumáme, jak probíhá implementace a transpozice a také co se týče otázek sociálních práv. Na to se chceme detailně podívat v příštích měsících. Byla bych vděčná, kdyby rada a předsednictví se na tom aktivně podílelo. Děkuji. Děkuji. Jak vidíte, pane eh, tajemníku, že skutečně se zabýváme celou řadou věcí, pan Bezoj. Děkuji, děkuji, budu mluvit rumunsky. Eh, děkuji, pane generální tajemníku, za to, že jste mezi nás dnes přišel. Máme skutečně vysoká očekávání spojovaná se španělským předsednictvím ehm, v době, kdy evropská architektura stojí na nových základech, mám na mysli Lisabonskou smlouvu. Já vím, že jste hovořil o ochraně e, spotřebitelů. Já jsem velice pečlivě e, sledoval to, co jste říkal. Myslím si, že totiž tato otázka je i pro nás mimořádně důležitá. Je potřeba, abychom o této otázce diskutovali e, právě v prvním pololetí roku 2010. Já nebudu teď zacházet do podrobností, místo toho dám slovo panu Rošfortovi, který je stínovým zpravodajem za Eh, skupinu ALDE, ale chtěl bych říct si přece jenom několik slov. Já pocházím z nové členské země a vím, že eh, eh, Různí lidé mají různé zkušenosti s právními úpravami v této oblasti, což vytváří určité problémy, a to nejen pro evropské občany, kterým bychom chtěli nabídnout větší mobilitu, a kteří eh, se musí starat o celou řadu eh, věcí, různých věcí v různých státech, ale pochopitelně je potřeba mít na paměti, že toto ovlivňuje i podniky a firmy. Například malé a středně velké podniky často nemají dostatečné zdroje na to, aby mohly reagovat na nejrůznější zkušenosti, na nejrůznější právní úpravy, které souvisejí s ochranou spotřebitelů, tak jak je to upraveno v různých členských státech. Vím, že by bylo velice těžké regulovat eh, ty nejvyšší možné standardy, a to v každém detailu, eh, který souvisí s, s ochranou spotřebitelů. Ehm, domníváme se, že eh, vámi navrhovaná smíšená eh, harmonizace je dobrým řešením. Přesto by mě zajímalo, jestli španělské předsednictví podporuje alespoň eh, v zásadě tuto otázku smíšené harmonizace. Teď, kdy již máte určité pozměňovací návrhy k této věci a jaké jsou tyto pozměňovací návrhy? Děkuji, pane Bezoj. Teď pan Poprakis a pak pan Rochefort a potom pochopitelně kdokoliv další se může přihlásit. Pan Popakis. Děkuji, pane předsedo. Také chceme poděkovat panu generálnímu tajemníkovi za to, že je ochoten nás zde informovat přímo. Já jsem pozorně si přečetl program španělského předsednictví a chci vám poblahopřát, protože zdůrazňujete některé oblasti, které jsou důležité, co se týče růstu zaměstnanosti a hospodářského vývoje. Politická agenda možná v souvislosti s hospodářskou krizí trochu pokulhává právě v oblasti ochrany spotřebitelů. Vzhledem ke krizi, kdy 17 evropských spotřebitelů žije pod hranicí chudoby a miliony lidí mají ekonomické problémy, je to doba, kdy nemývají po ruce jiné řešení, než aby se zadlužovali. Zajímalo by mě, jakou zde, jaké zde klade priority španělské předsednictví pro takové spotřebitele, kteří mají málo finančních prostředků, často je banky zahánějí do úzkých Nebyl by zapotřebí zde akční plán, který by sledoval ochranu spotřebitelů, tak aby bankovní produkty byly poskytovány transparentně a splňovaly transparentní kritéria a za druhé, aby bylo zajištěno stabilnější a spravedlivější financování úvěrů, tak aby byl zajištěn přístup k ochraně a abychom ochránili naše spotřebitele. Děkuji. Děkuji. Další eh, na seznamu je pan Rošpor a potom paní Rapty. Euh, děkuji, děkuji, ehm, eh, děkuji, pane tajemníku, za to, že jste mezi nás přišel už tak brzo. Musím si, že to, co jste řekl, bylo skutečně velice jasné a mě to potěšilo. Eh, já mám eh, rád, když lidé hovoří takto jasně. Co se týče té směrnice o právech eh, spotřebitelů, já jsem poměrně novým poslancem, ale myslím si, že toto je záležitost, kterou se zabýváme už poměrně dlouhou dobu. Musím říci, že jsem jen málo překvapen tím, že jste tak jasně hovořil o takových věcech jako harmonizace, subsidiarity a tak dále, protože vím, že během francouzského předsednictví se pracovalo na celé otázce obchodu a tenkrát eh, mě překvapilo, že ve Španělsku existuje určitý model, zajímavý model pro regulaci obchodu, což vlastně se týká celého Španělska a co také umožňuje eh, jednotlivým eh, regionům mít k dispozici určité, určitý stupeň nezávislosti, což v podstatě není vůbec v rozporu s tím obecným přístupem eh, k této otázce ve vaší zemi. Takže možná, že bychom mohli hovořit o, skutečně o smíšené harmonizaci nebo cílené harmonizaci. Ono v zásadě se jedná o stejnou věc. Myslím si, že smíšená harmonizace možná je lepší termín, protože jestliže hovoříme o maximální eh, cílené harmonizaci, tak potom eh, Ehm, možná eh, to bude znamenat jenom eh, ochranu spotřebitelů, ale eh, o čem vy hovoříte je spíše otázka harmonizace, což nemusí být vůbec na té nejvyšší úrovni. Takže já si myslím, že je potřeba nějakým způsobem vyřešit tuto semantickou otázku a možná, že Eh, pokud se jedná o tu maximální harmonizaci, tak možná, že bychom mohli hovořit o různých definicích, jako tomu byla paní Gebhardtová, nebo o jiných věcech. Mohli bychom hovořit o minimální harmonizaci, eh, jak tomu někdy v našem žargonu říkáme. Takže já mám následující otázku. <clears throat> Je to otázka, která eh, také souvisí s mou bývalou zkušeností. Myslím si, že bychom měli mít všeobecně platný rámec, který by platil pro celou Evropskou unii, ale současně s tím bychom měli být dostatečně flexibilní, flexibilní a umožnit tak, aby eh, každá členská země měla určité získané pravomoci, které si bude moci zachovat. Pochopitelně eh, je obtížné všechny tyto věci mít na paměti protože se objevují nové spotřebitelské trendy. Kromě toho si myslím, že je potřeba, abychom uvažovali i o tom, co nám přinese budoucnost, abychom si uvědomili, že například za deset let eh, většina spotřebitelů bude nakupovat na internetu a to všechno se musí dostat také do této směrnice. Já jsem nedáv, dneska jsem četl eh, v novinách článek o Eh, spotřebitelských trendech, eh, které se objevily v loňském roce a ve většině členských eh, států, alespoň co se týče technologií, tak tam se ukazuje, že spotřebitelé vlastně nakupují víceméně stejné věci. Určité typy, například CD disku nebo DVD disku, ehm, například to, čemu říkáme Blu-ray neboli modrý paprsek. Podobné trendy se objevují i v oblasti odívání, v oblasti potravin a tak dále. A to souvisí nejen s faktickým nakupováním, ale i s jinými věcmi. To jsou tedy věci, které musíme mít na paměti. Mě potěšilo, co jste řekl. Mám ještě další otázku, kterou bych vám chtěl položit a sice, jakým e, způsobem budete reagovat na všechny tyto obavy, jinými slovy, jakým způsobem chcete ve svém textu zohlednit možnost těchto e, nových trendů, eh, například eh, v souvislosti s ekonomickou krizí a tak dále. Pochopitelně, že existuje celá řada dalších praxí, které je potřeba mít na paměti. Takže bych vás chtěl požádat, abyste nezapomněli na to, že věci se stále mění. <clears throat> Paní Rapty požádala o slovo. A ještě mám eh, další možnost dát slovo dalším řečníkům, protože máme spoustu času. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Většina, kterou jsem zde chtěl, věci, které jsem chtěla říct, už zde zmínila Evelyn Gebhardt a také to pěkně eh, doplnili další řečníci, Ivan Popaky a pan Rošfor. Chci potrhnout toto. Španělská vláda, španělské předsednictví patří bohužel k malému počtu socialistických vlád, sociálně demokratických vlád, které v Evropě máme. Já jsem členkou sociálně demokratické strany a proto mám větší naděje. Mám naději, že nalezneme takové změní směrnice, které skutečně bude sloužit užitku spotřebitele. A možná, že i mu bude ku prospěchu více, než si nyní myslíme když ministři a generální tajemníci navštěvují tento parlament, pocházejí ze zemí, které mají aktuální předsednictví, slycháme o jejich dobrých předsevzetích, také uvádějí celou řadu čísel, ale nakonec většinou nebýváme spokojeni s výsledkem. A proto chci požádat, protože vkládám veliké naděje do socialistické španělské vlády a španělského předsednictví, aby si nevytyčovalo tolik cílů, aby si možná vytyčili jeden jediný cíl a žádný další. A takový cíl, který mají prostě na mysli a cíl, u kterého řeknou, ano, tam chceme být úspěšní a to chceme prezentovat jako úspěšně splněný cíl na konci našeho předsednictví. To by mě velice uspokojilo. Vždy prosím v souvislosti s ohledem na spotřebitele. Děkuji. Třeba vás dneska potěšíme, kdo ví. A protože máme ještě trošku času, možná, že já bych mohl vystoupit s několika připomínkami. I za skupinu konzervativců. Především by mě zajímalo, jak vypadá mezinárodní pohled na věc ve vztahu k práci předsednictví i vaší vlastní práci. Mluvil jste o tom, že je potřeba připravit se na návrh Komise o bezpečnosti výrobků. Já myslím, že je velice dobré, že ty přípravné práce provádíte. V červnu budete mít konferenci a já doufám, že řada členů tohoto výboru tam bude moct jet, protože tak my právě chceme pracovat, jak jste si možná všiml. Chceme pracovat v předstihu, budovat si informace. Ale v celé této oblasti výrobku nebo bezpečnosti výrobku je velice výrazný mezinárodní prvek, protože řada zboží se dováží na vnitřní trh. A tento výbor se v roce 2008 hodně věnoval Číně, jeli jsme tam na misi, sledovali jsme některé ty věci. A paní Tannenbernová, vedoucí amerického výboru pro bezpečnost výrobků požádala příští týden o videokonferenci. Já doufám, že přijde několik členů. Bohužel nemůžeme pozvat celý výbor, protože na to máme malou místnost. A mě by proto zajímalo, jakým způsobem to vidíte vy, jak budete vystupovat na mezinárodní scéně. Je možné, že na tu konferenci třeba pozvat někoho z výrobku pro bezpečnost výrobku z USA anebo někoho z Číny, aby o tom také promluvili protože tato práce má rozhodně mezinárodní nebo globální aspekt. A druhá věc, kterou jsem chtěl zmínit, se týká dřívější činnosti tohoto výboru, protože my také máme velký zájem o transpozici toho, čemu jsme se hodně věnovali. A chceme vědět, jak to funguje v praxi. A já vím, že i rada o to má stále větší zájem a že na programu Rady budete mít také záležitosti, které se týkají transpozice hlavních směrnic. A jedna věc, která zřejmě spadá pod vaši odpovědnost, je e, směrnice o spotřebitelských úvěrech. Tomu my jsme se hodně věnovali a e, pan Rochefort tady přednesl takovou naléhavou prozbu, abychom přešli od těch zajímavých diskuzí o tom, které to vedeme, o tom, jestli u práv spotřebitelů by měla být smíšená harmonizace, zacílená harmonizace nebo žádná, nebo jenom v konkrétních oblastech a tak dále. Směrnice o spotřebitelských úvěrech byla jednoznačným příkladem zacílené harmonizace, kde jsme se jako výbor, mimochodem v rozporu s návrhem komise, a možná budete mít pocit, že se to objevuje i ve směrnici o právech spotřebitelů, která následovala několik let poté. Ale bylo tam několik klíčových prvků spotřebitelských úvěrů, které by se měly harmonizovat ve všech členských státech. A konkrétně se to týká záležitostí, o kterých dnes odpoledne mluvili kolegové. Týká se to zajištění schopnosti splácet neboli řešení zadluženosti. A bylo by zajímavé vědět, vzhledem k tomu, že generální ředitelství pro trh v komisi se také zabývá zadlužeností spolu s finančními službami na vnitřním trhu. Já, když jsem mluvil na konferencích a na slyšeních o zadluženosti, říkal jsem, že některé modely, které byly zavedeny, by se možná mohly rozšířit i do dalších oblastí, například nemovitosti a podobně. Já nevím, jestli toto spadá i pod vaše pravomoci. Tolik tedy můj příspěvek Paní Kapartová se chce znovu vyjádřit, jistě jí můžeme dát možnost a potom vám dám příležitost reagovat. Paní Kapartová. Wenn ehm. Ano, pokud dovolíte, protože jste zmiňovali směrnici o spotřebitelských úvěrech. Napadla mě jedna důležitá věc, protože to platí pro částky od určité výše. A náš kolega nás upozornil na jeden problém. A sice, že mikroúvěry se často nabízejí nejenom po internetu, ale dokonce i s SMS-kami a obětí takovýchto malých úvěrů se stávají mladí lidé, lidé, kteří možná nepostupují s takovým rozmyslem a nemyslí na to, že by se mohli příliš zadlužit a to je velký problém. A já vidím, že komisař pro vnitřní trh by zde měl také výrazně naslouchat, protože to je velice akutní téma, kterým se musíme zabývat a nalézt na něj odpověď. Je opravdu důležité poskytnout odpověď. Nemůžeme připustit, aby se mladí lidé příliš záhy příliš zadlužili a potom budou celý život trpět chybami, které se dopustili kdysi z neznalosti. Myslím si, že zde bychom měli skutečně něco učinit. Nevím přesně jakou formu, ale je to téma, kterého bychom se měli rozhodně chopit. Těch 200 eur, ano, o tom s námi mluvilo i švédské předsednictví. Dobře, ještě nějaké další dotazy od kolegů? Pane generální tajemníku, mohu vám tady znovu předat slovo? abyste mohla reagovat na, na některé z těchto připomínek a případně své vystoupení ještě uzavřít jinými postřehy. Děkuji vám. Pokusím se zareagovat co nejstručněji. Zazněla zde celá řada otázek, které byly výrazně v souladu s naším programem a zabývali se jeho aspekty. Já se to pokusím zodpovědět souhrně. Pan Šváb se ptal na směrnici spotřebitelích a na naše plány, jak se můžeme společně dostat ku předu, aby to nebyly vždy jenom jednotlivé země, kde se něco děje. My máme jasný cíl. Všechno, co je spojené s vnitřním trhem, tím se my zabýváme. Chceme pokud možno jednotným způsobem upravovat práva spotřebitelů na vnitřním trhu EU. Ovšem je zde také další aspekt, na tom se shodla celá řada diskutujících. A sice ta práva spotřebitelů, která dosud existovala, by společnými pravidly neměla být omezována více protože například historicky mají spotřebitelé právo na to, aby si výrobek vyměnili a ve směrnici jsou stanovována pravidla. V Evropě je přístup zlepšovat práva spotřebitelů, ovšem je složité tak činit jednotným způsobem, co se týče například celoživotní záruky na výrobky, tam by se to z části upravovalo například v novou směrnici potom jenom na dva roky. A proto musíme dbát na to, aby práva spotřebitelů v těch zemích, kde už jsou na vysoké úrovni, ne, nebyla zhoršena, nebo aby spotřebitelé v těchto zemích neměli takovýto pocit. A to je důležitý úkol našeho předsednictví. Chceme citlivě reagovat na potřeby spotřebitelů, chceme k problematice přistupovat také kreativně a proto náš postup nazýváme smíšenou harmonizací. Já jako zástupce předsednictví jsem toho názoru, abychom dospěli k dalekosáhlé schodě o věcech, které vyplatili pro všechny. A pokud zůstanou minimální práva spotřebitelů zachována tak, jak byla dosud, tak to by mohl být nejmenší společný jmenovatel, z kterého můžeme výjít. Potom mi dovolte něco říci k výrobkům jako takovým. Při našem přepracovávání máme nové cíle a sice přepracovat ty záležitosti, kde jsou určité anomálie a nebo prostě celou situaci zjednodušit co se týče práv v souvislosti s výrobky, také například předepsat eh, povinnou identifikaci výrobce, tak aby bylo možné ho identifikovat na všech trzích. Potom také problémy škod, pojištění, služeb jejich bezpečnosti a například také získávání dat do databáze systému RAPEX, dohled nad trhem. Všechno to se snažíme zjednodušit a harmonizovat. Už to zde také opakovaně zaznělo. Chceme s pomocí nové technologie zajistit vyšší bezpečnost výrobků a také zlepšit jejich zpětnou sledovatelnost v rámci celé EU. Jsou to jednotlivé body, kterými se zabýváme a myslím si, že na avizované konferenci na Majorce budeme mít dobré východisko pro naši činnost ve spolupráci se zástupci průmyslu, spotřebitelů a se zástupci všech evropských institucí. Paní Gebhardt pohovořila v souvislosti s otázkou ochrany spotřebitelů také o Lisabonské smlouvě. Myslím si, že je to zcela jasné. Nemůžeme budovat Evropu, ve které by práva či ochrana spotřebitelů utrpěly budováním Evropy. Naopak, Evropa může být budována pouze tehdy, pokud každý občan bude mít pocit, že i práva spotřebitelů a ochrana spotřebitele se díky Evropě zlepšují. A v tomto duchu je třeba legislativně postupovat. Nesmíme ovšem ztrácet ze zřetele, že máme také úlohu v oblasti eh, normalizace vnitřního trhu. A proto opět ten pojem smíšené harmonizace, abychom neomezovali pokročilá práva v některých zemích. Potom otázka textilu a nových vláken. Zde chceme postupovat flexibilně tak, aby přitom neutrpěla práva spotřebitelů. Ovšem právě v oblasti textilu existují dobré argumenty, které hovoří proto, aby se některé problémy řešily legislativně, například co se týče alergenních vláken. Existuje celá řada studií, které už také probíhají dlouhou dobu z nichž můžeme vyvodit příslušné závěry a to nezávisle na pravidlech, která platí v text, oblasti textilu. My plánujeme se angažovat proto, abychom zavedli lepší normy pro ochranu alergiků. A to právě také v oblasti textilí. Existují nová textilní vlákna, nové tkaniny, a to musí jít ruku v ruce se zlepšením ochrany spotřebitele. Směrnice o spotřebitelských úvěrech, pan Harber a paní Gebhardt o tom hovořili. Ano, je to tak, právě probíhá transpozice v jednotlivých zemích a je důležité na ní přesně dbát. Je to úkol komise, ta na to dohlíží, tak aby nastalo ve všech členských státech zlepšení. Panuje určitý neklid a chceme tuto záležitost monitorovat, činí tak i komise. Byl zde také jednomyslně schválen pozměňovací návrh v této věci a to nebývá vždy snadné. I v této oblasti platí opět smíšená harmonizace. Odhlédneme-li od jednotlivých dílčích stanovisek, existují i určité aspekty, což se také ukázalo na posledních zasedáních rady, že v některých oblastech se osiluje o kompletní harmonizaci a že takováto harmonizace tam je možná. Na druhou stranu je třeba dbát, aby dosavadní práva nebyla zkrácena nebo zhoršena. Jsou zde tři kapitoly, kde je zapotřebí kompletní harmonizace a pak takové, kde mají být zachována stávající práva spotřebitelů a poskytnout prostor pro zlepšení těchto práv v členských státech. Je to něco, co právě jako předsednictví přeskoumáváme a my budeme dbát na to, aby se aby tato směrnice neskončila ve slepé uličce, abychom k ní přistupovali dynamicky. Rovněž plně souhlasím s tím, co zde říká pan poslanec Pupakis. Jde o ochranu spotřebitele. A já jsem přesvědčen o tom, že doba krize nesmí být záminkou proto, aby se například eh, omezovala ochrana spotřebitele a jejich práva, aby byla podkopávána. Naopak, musíme i dobu krize využít právě ke zlepšení těchto práv. Musíme se v této oblasti posunout ku předu. A co je naší celosvětovou konkurenční výhodou, je právě naše ochrana spotřebitelů a práva našich spotřebitelů, která můžeme v EU nabídnout. Rozhodně jsem přístupný také k dalším věcem, které jste zmínili, boj proti chudobě a vyloučení v EU. Už jen v EU je 80 milionů osob potenciálně ohroženo chudobou a to nesmíme zapomenout. Španělské předsednictví si to jasně uvědomuje a nepřejeme si, aby tato hrozba se týkala ještě více lidí. Je to velice zásadní téma a proto se na něj také do naší strategii odkazuje. Je to důležité v souvislosti se stanovením našich cílů a jednotlivých bodů. Právě sociální soudržnost a boj proti chudobě, to jsou témata, která úzce souvisí s ochranou spotřebitele a právě spotřebitelů. Téma financí a spotřebitelských úvěrů. Španělská vláda a také zástupci hospodářské politiky, španělské předsednictví se tímto tématem intenzivně zabývá, nestrácí ho ze zřetele. Pan Rochefort, vy jste hovořil o tom, že Španělsko je kompletně decentralizovaná země. To je pravda. Některé z vašich úvah se mi zdály být velice významné. Bylo to téma flexibility, tak abychom se rychle a dobře přizpůsobovali technologickým změnám, abychom nezaostávali. To je správné. Musíme se na všechno dívat komplexně, co se týče ochrany spotřebitelů. Všechny směrnice na ochranu spotřebitelů se dotýkají nejrůznějších oblastí, také například internetového obchodu, internetového prodeje, záruk, které s tím souvisí, potřebná bezpečnost, aby všechno probíhalo dobrým způsobem. Je to něco, na co dbáme permanentně také. Dbáme na to, aby existovala stála zpětná vazba. A co se týče flexibility, to je opět úzce spojené s tím naším pojmem smíšené harmonizace. To je jedno z hlavních hesel španělského předsednictví. My se domníváme, že určitá harmonizace v EU prospěje členským státům, posunuje, posunuje ku předu, aby se ještě zlepšili v ochraně spotřebitelů tam, kde je to možné. Máme v rámci EU vnitřní trh, a i my ve Španělsku nad ním přemýšlíme, panují tam určité obavy, ale je důležité, aby panovala v EU určitá rovnováha. Proto je pro nás tento typ harmonizace důležitý a tam, kde se daří, je možné postoupit o několik kroků dále. Potom se omlouvám, že jsem nezmínil jedno téma. A to bylo možná v souvislosti se sociálně demokratickými vládami v Evropě. Já to nyní řeknu za španělské předsednictví. Bylo by dobré, kdybychom sformulovali text, který potom bude převzat například do směrnice o textilích. jak si to přála paní Raty, ale myslím si, že jde zde i o zásadní věc, že směrnice o právech spotřebitelů má vést k tomu, že nikde v Evropě nebudou krácena práva spotřebitelů a že se u žádných spotřebitelů právní stav nezhorší. Všechny země, tak říkajíc, plují na jedné lodi, mají i společnou vůli. Na posledních zasedáních rady šlo o to získat ochotu všech, aby se zapojili do vypracovávaných textů, tak aby byla zachována práva spotřebitelů všude a i tam, kde už jsou poněkud pokrokovější. Španělské předsednictví také spolupracuje s budoucím předsednictvím Belgie a Maďarska. A to proto, aby v rámci této spolupráce jsme dosáhli pozitivních výsledků, který má daleko sáhlý horizont. Chceme, aby směrnice o spotřebitelích pokročila ku předu, aby tam byly jasně zakotveny hlavní zásady, které jsou důležité pro budoucnost. Pane Harbour, jestli jsem vás pochopil správně, tak pro Majorku máme dát dispozici co nejdříve dokumenty, aby se s nimi každý mohl co nejlépe seznámit. My se o to pokusíme, debata nyní teprve začíná. A na posledním zasedání to byly spíše neformální kontakty naší ministrině a vás. Já si myslím, že toto je záležitost, která se řeší pragmaticky a rozumně. My se také snažíme, aby setkání na Majorce nebylo pouhou pěknou příležitostí setkat se v krásném měsíci červnu na Baleárách, ale aby to byla skutečně také příležitost se intenzivně zabývat právě spotřebitele a pracovat na nich téma. Č... Ostatně je sem pozvána také Čína a USA. My jsme ochotni s nimi spolupracovat, jsou také pozváni zástupce dalších zemí, tak aby otázka bezpečnosti produktů, práv spotřebitelů mohly být koordinovány. A to také s ohledem na potenciální hrozby, které mohou vyvolávat některé typy produktů potřebujeme skutečně lepší systém, například systém, tak, aby fungoval systém včasného varování, když nastanou nějaké problémy. V této oblasti navazujeme bilaterální kontakty a již od začátku se snažíme do naší reflexe zapojit i ostatní partnery, právě co se týče bezpečnosti výrobků. My doufáme, že se nám podaří zapojit USA, Čínu i další země. A to právě v souvislosti s výrobou výrobků a dodávání služeb. To by tedy bylo v této oblasti vše. O směrnici spotřebitelích už jsem mluvil. Děkuji. Děkuji. Děkuji za tento velice rozsáhlý názor. Myslím si, že všechny ty věci, které souvisejí s ochranou spotřebitelů, budou také velice důležité pro našeho zpravodaje pana Švába, který také by měl vypracovat svou zprávu během vašeho předsednictví. Myslím si, že to je dokument, na který se všichni těšíme a jsem přesvědčen, že budeme mít mnoho příležitostí se k němu vyjádřit. Eh, eh, cením si i dalších věcí, o kterých jste hovořil. Až budu příští týden hovořit s paní Tarenbaumovou, tak určitě ji doporučím, aby se zúčastnila té konference, kterou jste nám tady představil. Určitě ji přidám tu zprávu. Děkuji, doufám, že i paní Rapty je spokojená, usmívá se, kývá hlavou, takže asi ano. Takže, pane generální tajemníku, přejeme vám všechno nejlepší k vašemu předsednictví. Eh, zcela určitě vyšleme eh, za tři týdny delegaci do Španělska eh, kvůli určitým rodinným záležitostem. Já bohužel se nebudu moci zúčastnit, ale každopádně pošleme Ehm, dostatek poslanců, kteří se zúčastní vaší konference v Madridu, což nám ukazuje, že i nadále posilujeme eh, svou spolupráci s vámi. Ještě jednou vám děkuji za to, že jste mezi nás přišel. Jsem přesvědčen, že jménem svých kolegů vám popř- mohu teď popřát hodně úspěchů během předsednictví. Děkuji. <laughs> yes, I see you. Yeah, you see me.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 On va, on va vérifier, on va corriger. Oui, café, s'il vous plaît. On va corriger. Oui, café, ça va. You want coffee? Yes, yeah, yeah. Uh, we're just waiting for Mr. Turmes. Čekáme teď na pana Turmese, který tady ještě není, takže si uděláme kratičkou přestávku. Předtím, než se začneme věnovat celom, celému tomu balíku věcí, které souvisejí s farmakologickými přípravky. Uh, Takže kolegové, dlouho očekávaný pan Turmes. Máme vaši kartičku tady, Klóde. Chceme vás tady vpředu. Um, uh, so Mr. Thomas is... Takže pan Turmes už je tady a přednese nám farmakovigilanci. Paní Varňo přichází. Někteří ostatní tady jsou, někteří ne. Pan Dijon, ten tady není. Pan Salvini. No, nicméně. V každém případě tady máte dost stinových zpravodajů, kteří si vás poslechnou. Klode, dnes pracujeme na čas, takový je můj styl. Takže vy máte pětiminutové spoždění. Nicméně vás rádi vidíme. A Požádáme vás, abyste nám podal aktuální informace o své skvělé práci na farmakovigilanci. Byl jsem na kole v centru a také jsem použil trošku IPO, to znamená e, oxidaci krve, ale ani to nepomohlo, abych se sem dostal včas. Víte, že to je nelegální mimochodem. Jsem rád, že jste si přečetli mé stanovisko. V zásadě jsem se tedy, jak jsem již oznámil, soustředil eh, na otázky, které souvisejí s tímto výborem IMCO. Eh, proto jsem eh, se nesnažil se zabývat i otázkami, se kterými se zabývá výbor pro životní prostředí. Čili chtěl jsem pouze zdůraznit eh, větší pravomoce a větší úlohu eh, pacientů. Myslím si, že máme nedostatečné, nedostatečné informace a záznamy o eh, vedlejších, negativních vedlejších účincích a proto si myslím, že by bylo velice dobré, kdyby pacienti byli přizváni, aby se zúčastnili tohoto systému. Jeden problém s pacienty je ten, že pacienti nejsou odborníky. Takže když mají nějaký negativní vedlejší účinek nějakého léku, tak to většinou eh, eh, považují za eh, jakýsi subjektivní pocit, který nevychází z nějakého vědeckého základu. A proto si myslím, že musíme mít určitý systém, který by upozorňoval na tyto potenciální vedlejší negativní účinky a který by umožnil těmto lidem analyzovat, co je skutečně jenom nějaký subjektivní pocit a co je věc zásadní. Eh, vycházíme z expertních studií eh, vnitrostátních orgánů, eh, které získávají informace od pacientů, z nemocnic, od lékařů, od různých společností a myslím si, že jsou z tohoto důvodu e, nejlépe schopni provádět tyto analýzy a tyto informace potom e, by se e, měly dostat do toho našeho systému dohledu a bdělosti, který by nám umožnil využívat té silné pozice těch vnitrostátních úřadů, ale současně by nám umožnil mít takovýto systém jaksi nadnárodní dohledu, čili eh, to by řešilo ten problém nedostatečných informací o těchto vedlejších negativních účincích. Myslím si, že eh, klíčovou otázkou je, jak potom budeme využívat všechny tyto informace a jak budeme vybírat ty informace, které jsou relevantní a naopak ty, které relevantní nejsou. Další taková otázka souvisí s tím, že, bych, že bychom měli mít více možností Eh, jak ze strany spotřebitelů, tak ze strany lékařů eh, konzultovat eh, tyto věci. To si myslím, že už je téměř připravené, tato databáze. Došlo tam k odstranění několika částí textu předloženého um, komisí, eh, protože eh, to snižovalo eh, tu míru bezpečnosti. To se týká toho urychleného procesu, který se týká například léku na HIV a podobně. Čili si myslím, že nemusíme rozšiřovat dále vstup do tohoto systému příliš. Další otázka potom je, to, co předkládá komise, sice vypracovat jakýsi souhrn již dnes existujících že už teď je potřeba se soustředit na to, jakým způsobem vypadají ty příbalové letáky a jakým způsobem mohou eh, pacienti si tyto věci přečíst. Velice často jsou tyto příbalové letáky příliš eh, komplikované a myslím si, že bychom neměli se snažit jít cestou další kondenzace těchto informací, protože by to potom mohlo vynechat některé informace zásadní. To je všechno. Teď pochopitelně rád zodpovím jakékoliv vaše dotazy. Děkuji, eh, děkuji eh, Klaude za tuto zprávu a také za ty návrhy pozměňovací. Eh, pan Fox už dorazil, takže teď dám slovo všem stínovým zpravodajům a potom, kdyby měl někdo další zájem přihlásit se do diskuse, tak pochopitelně budete mít možnost. Tak nejprve Bernadette Bernou. Merci, monsieur le président. Euh, je voulais remercier Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych především poděkovala Klaudovi za jeho zprávu. Jsem s ní velice spokojená, protože on změnil několik bodů z návrhu komise, které by mohly působit problémy. Pokud je o směrnici, mám tady určité kladné věci. Především je tady skutečná vůle posílit transparentnost informací pokud jde o farmakovigilanci. Jde o to, aby to bylo účinnější. A rozhodně jsem také proto, aby pacienti poskytovali informace, aniž by pacient měl povinnost jít za lékařem a zjišťovat, jaké informace má předávat. Ale říkám to za podmínky, že ty informace by se předávaly regionálním a národním centrům. A ta by je potom probrala Protože kdyby ty informace šly přímo od pacienta do databáze, znamenalo by to, že ta farmakovigilance nebo ta databáze pro farmakovigilance by byla příliš těžkopádná, je potřeba ty údaje analyzovat a taky potřebujeme tady transparentnost. Takže ta představa nějakého zhrnutí souhrných informací na příbalovém letáku to už tam není, já si nejsem jistá, jestli to vůbec byl dobrý nápad. Mohlo by se totiž stát, že pacient by se nesnažil zjistit víc a jenom si přežil to zhrnutí. A je tady ještě řada věcí, o kterých musíme dál uvažovat, abychom se dohodli. Za prvé, pokud je o nový postup pro podmíněné schválení, článek 26. Já myslím, že to nemusíme vypouštět, nemusíme to vyškrtnout. Potřebujeme to dát do příslušného kontextu a musíme vysvětlit, že toto by bylo mít výjimečné ustanovení. Rozhodně by z toho nemělo být pravidlo. A také jsem pro veřejné financování. Nejsem úplně proti systému speciálních poplatků, ale je důležité, aby nebyly přímé vazby mezi agenturou a farmaceutickými podniky. musíme zamezit tomu, aby farmaceutické podniky byly na obou stranách stolu. A ta rada, pokud by ta rada agentury byla jediným orgánem, který má na starosti prověřování situace, já myslím, že to by nestačilo. Myslím, že bychom se měli zabývat i dalšími aspekty. Musíme se zamýšlet nad architekturou Evropské agentury pro léčivé přípravky a léčiva. Zdá se, že ten návrh komise je takový složitý, a nejsem si jistá, jestli bychom dosáhli skutečné nezávislosti mezi výborem pro farmakovigilanci a agenturou, která schvaluje léčivá a léčivé přípravky. A také si nejsem jistá zastoupení všech 27 členských států v tomto orgánu. To by asi nebylo úplně nejefektivnější. Nechceme, aby pacienti předávali informace přímo laboratořím. Nicméně současně bychom měli pacienty vybízet k tomu, aby všechny nezbytné informace předávali příslušným orgánům. A pokud je o generické výrobky, tady se musíme vyhnout veškerým nedostatkům, aniž bychom něčemu bránili. Měly by být stejné podmínky pro všechny léčivé přípravky, neměl by tam nějaký urychlený postup. Pana Horka, děkuji, paní Barňo. Paní Pavanová. A pan, pan Fox, děkuji, pane předsedo. Především bych chtěla poblahopřát panu zpravodaj k jeho práci a k jeho zprávě. Je zjevné, že je potřeba zajistit, že systém farmakovigilance na evropské úrovni bude odpovídat co nejvyšší kvalitě. A já myslím, že k tomu všichni budeme směřovat – a já jsem spokojená s jeho návrhem zprávy. A také mu chci poblahopřát především k tomu, co dělá z hlediska transparentnosti a dopadu na příbalové letáky pro pacienty. V zásadě souhlasím s jeho návrhy, které se týkají příbalových letáků, zvlášť pokud jde o zhrnutí základních informací a vypuštění tohoto ustanovení. Také skupiny pacientů a spotřebitelů i část tohoto sektoru jsou pro a pokud jde o speciální varování u sledovaných výrobků, souhlasím s tím, že asi musíme přehodnotit tento trojúhelník, abychom nevyděsili spotřebitele nebo nevyslali nesprávné signály a neuváděli věci, eh, ve kterých se neodráží účinek, který vlastně očekáváme. A pokud je o nové informace a uvádění těchto informací tučným písmem. Já bych navrhovala, abychom to vypustili. Ovšem to neznamená, že nemůžeme odkázat v příbalových letácích na studie po uvedení na trh. Můžeme třeba říct, že ve studii po uvedení na trh byly, se objevily další poznatky. A u intenzivně sledovaných výrobků bych to chtěla přeformulovat – Chtěla bych tam mírnější výraz. Například výrobky, které podléhají sledování po schválení, protože by mohlo vzniknout zmatení v tom smyslu, že jsou i méně intenzivní produkty. Pokud jde o aktuální informace, já myslím, že pacient by měl mít přístup ke zhrnutí a úplná verze zprávy by měla mít k dispozici vědeckým orgánům, protože tam jsou tisíce stránek a může to vést ke zmatení a také předpojatosti pacienta. Některé zprávy jsou hodně dlouhé a plné technických výrazů, takže úplná verze zprávy by se měla využívat pro výzkum a pro vědecké účely. Pokud jde o reformu úlohy praku, já myslím, že se to ubírá správným směrem. ale parlament možná bude muset ještě upřesnit vztahy mezi SHMP a Prakem. Pardon, CHMP a Prakem. Prak má mít vedoucí úlohu, má rozhodovat sám, ale ve výboru, protože my už jsme o tom měli diskuzi, bychom dali přednost tomu, aby tam byly oba výbory. A podle nás ještě pořád otevřená otázka toho, jaký by byl důsledek takové dohody mezi těmito dvěma výbory. A pokud mluvíme o veřejných slyšeních, také bychom měli zajistit zachování důvěrnosti a úplnou transparentnost v systému farmakovigilance. A členové CHMP by se proto mohli připojit ke členům praku, pokud je o schvalování veřejných slyšení. A také mám určité obavy ze změny, kterou zpravodaj navrhuje u cíle tohoto návrhu, a totiž, aby byla evropská farmakovigilance účinnější a efektivnější, pokud jde o hydrovigilanci, národní orgány by měly být simultánně, okamžitě informovány, jakmile dojde k hlášení nějakých negativních vedlejších účinků. A také tady možnost, aby pacienti podávali informace. Já bych řekla, že pacienti by měli mít možnost podávat zprávy, podávat informace. A pokud je o tu databázi, měl by k ní mít přístup i držitel licence. Možná, že pak to bude transparentnější a efektivnější. Děkuji. Děkuji, paní Pavanová. Dále pan Fox a pak pan Živo. Ten bude poslední ze stínových zpravodajů. Takže pan Fox, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád poděkoval panu Turmesovi za jeho práci na této zprávě. On navrhl řadu vylepšení, která můžeme podpořit. Jsme spokojeni s těmi pozměňovacími návrhy, které posilují ochranu spotřebitele a údajů a souhlasíme s tím, že zhrnutí, které by zpracovávala komise, by bylo zavádějící a zřejmě by to vedlo k dalším nedorozuměním ve vztahu k farmaceutickým výrobkům a proto můžeme podpořit vypuštění tohoto ustanovení. Také souhlasíme s tím, že bychom vypustili ten černý trojúhelník. A můžeme také pana Turmese podpořit, pokud jde o národní orgány, které koordinují údaje, které by se měly potom registrovat na národní úrovni, pardon, na evropské úrovni. My si myslíme, že právě ty vnitrostátní orgány jsou nejlepší místo, kde zhromažďovat tyto údaje, aby se vylepšila farmakovigilance. Nemyslíme si, že podávání informací by se mělo omezit pouze na web, ne každý spotřebitel má přístup k webu a myslíme si, že by měly být možné všechny formy komunikace. Pokud je o další vylepšení, myslíme si, že navrhované bezpečnostní portály vnitrostátní i evropské by měly obsahovat nejaktuálnější informace, přebalové letáky i historii případných změn v označování, aby spotřebitel všechno viděl a pořádně tomu rozuměl. Myslíme si, že příbalový leták by měl být k dispozici na veřejnosti, jakmile bude uděleno povolení pro uvedení na trh. A tam by měly být všechny informace pro všechny spotřebitele. Děkuji. Děkuji, pane Foxy, pan Živa. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat panu Turmesovi za jeho zprávu a práci. Ne že, bych, ne, že bych souhlasil úplně se vším, ale vážím si jeho významné práce. Dovolte mi pohovořit o některých tématech, která zde už možná byla i zmíněna. Je to to schrnutí vlastností léčivého přípravku. Myslím si, že to není dobrá věc, protože schrnutí už je samo o sobě schrnutím a z toho ještě dělat schrnutí to už by pak bylo příliš komplikované, i co se týče informační hodnoty. A potom ty černé trojuhelníky. To mi trochu připomíná takové, ta, takové to označení láhví, kde je lepka skřížené hnáty. Já myslím, že by to spotřebitele skutečně překvapilo a možná i vyděsilo, kdyby něco takového našli na svých lécích, nebo by je to při nejmenším znepokojovalo, kdyby viděli takový černý trojuhelník. Potom zvláště monitorovaná léčiva. Já si myslím, že to by mělo platit pro všechna léčiva, tento monitoring. Potom, co se týče harmonizace s no, mezinárodními normami, to je také dobrý návrh a potom to vlastní hlášení. To je skutečně pro mě důležité téma, protože ať dělá člověk, co chce, farmakovigilance, tam hlavní problém spočívá v tom, že často informace chybí a je třeba vyzývat zadání hlášení, protože pokud nebudou, tak nesplníme naše cíle. Potřebujeme lepší hlášení. Nesmí být příliš mnoho cest, jak hlásit. Pacient musí mít možnost co nejsnažším způsobem své informace nahlásit. To je velice klíčové téma. Jak už o tom zde hovořili kolegové, tak jde o to, aby se tam nehlásily věci, které vůbec s lékem nesouvisí nebo nesouvisí s vedlejšími účinky. Hlášení samo o sobě je důležité, ale je také důležité, co tam bude, jak s tím budeme nakládat. A co se týče zjednodušení, s tím souhlasím, souhlasím s tím centralizovat data jde o to, abychom měli také přímý přístup a aby zde byla zpětná vazba členských států, aby všichni měli stejný stav informací. Ale to je spíše teoretická otázka. Ta přímá hlášení je důležité téma. A potom otázka financování. To je téma, o kterém se vždy intenzivně diskutuje. Někteří říkají, ano, plně financoval z veřejných prostředků, jiní říkají ne, musíte zde být e, také prostor pro soukromé zdroje, zde musíme být pragmatičtí a dívat se na to, co bude schůdné. Protože se také děje financování prostřednictvím daní, textu komise, který je vyvážený, mluví o tom, že financování musí být samozřejmě veřejné, z veřejných financí, ale nesmíme vylučovat ani soukromé finance. Ale je třeba zabezpečit nezávislost při využívání. Takže pragmaticky zde musí být prostředky z veřejné sféry, je to téma, ke kterému musíme přistupovat pragmaticky. Také musíme prostě chopit těch financí, které budeme schopni získat. Potom, co se týče postupu společenství, to ta otázka transparentnosti informací, to je velice zajímavé téma. Veřejné informace jsou důležité, ale potřebujeme také příslušnou cestu, abychom po daném slyšení také rychle obdrželi zprávu, řekněme do 24 hodin, aby potom nevznikaly různé polemiky. Potřebujeme určitý kontrolní postup, abychom měli co nejrychleji k dispozici určitou předběžnou zprávu po o něch slyšeních. A potom ta zádná zkratka PSIR. To znamená, že firmy musí odevzdávat pravidelné zprávy o používání léku a například u léků, které jsou už déle schválené, řekněme 8 let, i když si nemyslím, že by to byla nějak zvláště dlouhá doba, že by u takovýchto léků už to nebylo nezbytné. To mě dost konsternovalo, protože Existují léčiva, která už jsou na trhu dosti dlouho a potom jsou náhle stahována z trhu. Například ve Francii je stahován z trhu jeden lék, který také vedl k úmrtím. A to byl lék, který byl na trhu, myslím, nějakých 35 nebo 40 let. Takže bychom to neměli brát na lehkou váhu. Na závěr chci říci, že dokument vypracovaný komisí je svým způsobem dobrý a je možné ho v určitých aspektech vylepšit, například s ohledem na to, proč farmakovigilance nefunguje. Je to dané tím, že nejsou dostatečná hlášení a na to je třeba se zaměřit a stav zlepšit. Děkuji, pane Žuvenem. Já teď jsem chtěl dát slovo komisi, nebo vy byste chtěli mluvit teď, anebo až po eh, komisi. Pan já bych byl rád, kdybyste nás stručně informoval o tom, jaký je postoj eh, komise. Potom by bylo dobré, kdyby jste mohl reagovat na to, co řekli poslanci. Potom pan Turmes dostane možnost to všechno schrnout a potom se ještě podíváme na harmonogram. Děkuji, děkuji pane předsedo. Já budu hovořit velice stručně. Už proto, že eh, během eh, posledního eh, jednání o této věci ve vašem výboru už jsem měl možnost se k tomu vyjádřit a nevidím důvod, proč bych měl některé věci opakovat. Přesto však bych chtěl asi dvě nebo tři věci ještě jednou potrhnout. Za prvé, co se týče veřejného financování, tady bych chtěl ještě jednou zopakovat, že v minulosti finanční prostředky pro far- farmakovigilanci nebyly dostatečné což eh, Pochopitelně to není špatný nápad eh, z hlediska veřejného financování, ale musíme vnímat také věci, jak vypadají v reálu. Eh, nezávislost agentury je ohrožena takovýmito poplatky. Ale to pak je vlastně nula od nuly, protože už teď se vlastně z těchto poplatků platí 75 všech eh, nákladů. 25 eh, máme potom eh, z komunitních fondů, které máme na základě rozhodnutí rozpočtových orgánů, ale to nestačí v současné době na to, abychom mohli dostat tomu, co je právně upraveno. Eh, existují nejrůznější výjimky, eh, například malé středně velké podniky nemusí platit tyto poplatky a takových výjimek je řada, takže je potřeba, abychom se na tyto věci dívali skutečně reálně. V tom smyslu, že ne všechno, co si můžeme přát, se dá financovat z veřejných eh, finančních prostředků. Takže v této oblasti farmakovigilance Záleží eh, na tom, jakým způsobem vybudujeme ten telematický systém, který by měl být stejně nezávislý Eh, i kdyby eh, eh, zvážil tuto možnost farmakovigilence, která by se promítla i do těch ročních poplatků, takže bychom to neměli vnímat jako samostatné poplatky právě na tyto potřeby. Čili z tohoto pohledu si myslím, že vaše pochybnosti nejsou oprávněné. Druhá věc, druhá pochybnost, která souvisí s těmi výjimečnými okolnostmi, to je ten článek 20 4a, který byste rádi vyjmuli z tohoto textu, tak jak jste zaznělo z úst jednoho eh, řečníka, v současné době máme právní ustanovení týkající se eh, mimořádných okolností a také autorizace. Eh, myslím si, že mohou nastat okolnosti velice vzácných onemocnění, kdy Eh, například je potřeba mít klinické studie, abychom měli dostatečné důkazy a v tom případě je často potřeba provádět eh, ty klinické testy tak dlouho, že potom to není oprávněné. Já nechci Eh, se tady vracet k otázce ptačí eh, chřipky nebo té pandemii, kterou jsme zažili v nedávné době, ale obecně se dá říct, že mohou existovat určité okolnosti, které tomu nasvědčují. V minulosti jsme vždy eh, využili tohoto ustanovení v těch dobře ospravedlnitelných případech. Není úmyslem komise tuto věc nějakým způsobem generalizovat, je to možná to, co vás v této souvislosti napadá, ale není to naše motivace. Chtěli bychom ještě jednou eh, objasnit, že v případě tržní autorizace je potřeba zvážit i eh, konkrétní podmínky, ve kterých je udělována. Čili eh, není potřeba měnit ty hranice, není třeba hovořit o tom, že ta tržní autorizace nebo podmíněné povolení pro uvedení na trh by eh, mělo být vázáno na něco z těchto, některé z těchto podmínek. Ale každopádně potřebujeme mít nástroje, které přimějí farmaceutické odvětví za určitých okolností, aby nám dalo k dispozici důkazy a aby také zajistilo určitý dohled nad tím, jak eh, se věci vyvějí. Myslím si, že toto je potřeba objasnit. Myslím si, že proto máme skutečně dobré důvody, proč toto navrhujeme. Čili chtěl bych ještě jednou říci, že nemáme absolutně žádnou nějakou skrytou agendu. Co se týče otázky ochrany údajů, eh, Tady eh, společně eh, s radou eh, pracujeme na této otázce celoevropského dohledu nad ochranou dat. My jsme pochopili to, co, o co tady jde. Co se týče těch příbalových letáků, pochopitelně tady zazněla celá řada kritických připomínek. Také jsem dostal určité informace od výboru pro životní prostředí Eh, toto je věc, eh, kterou nepodporuje mnoho lidí, proto je potřeba, abychom v tom legislativním procesu se tomu ještě dále věnovali. Pochopitelně, že tu kritiku budeme <clears throat> brát v úvahu. Děkuji, děkuji, pane Tuberger. A teď slovo dostane Colt Turmes, který shrne tuto diskusi a také nám řekne něco o tom, jak bude vypadat budoucí harmonogram Klode. Děkuji. K té poslední připomínce komise Samozřejmě na řadě míst zaznělo, že pokud by tady byla taková možnost takového zrychleného povolení za výjimečných okolností, souvisí to také s tím, co nám učitelé léky přinášejí. Dobře, ale v minulosti to bylo potřeba tak málo, tak proč to rozšiřovat? Zdá se, že dnešní systém je dostatečně dobrý, aby to všechno pokryl. Mnohokrát děkuji kolegům za příspěvky. Já myslím, že v dnešní diskuzi už vidíme, kde se v zásadě zhodneme a kde to ještě potřebujeme doladit. Takže já myslím, že pokud všichni budete souhlasit s tím, že pacienti musí mít lepší možnosti, aby se mohli zapojit, jde pak o to, jestli nejlepším filtrem je filtr národní anebo filtry národní a regionální, to znamená národní příslušné orgány. Než to dáme do toho systému evropského pro farmakovigilanci. Já bych měl strach, že všechny ty údaje procházejí národními systémy. Já nevím, kolik lidí se zabývá eurovigilancí, ale tyto lidé vybírat, co je reálné a co ne. Já nevím, kolik tisíců lidí máte na tuto práci, ale já bych řekl, že to tisícovky nebudou. A podle mě by byla obrovská chyba, kdybychom nezapojili vnitrostátní příslušné orgány, protože tam máme spoustu kapacity, spoustu znalostí. A jedna z věcí, o kterých musíme mluvit, je to, jestli ten národní systém stačí s tím, že ty informace se pak předají dál. Já pořád ještě nechápu, jaká by byla přidaná hodnota, kdybychom to rovnou dali na ten systém eurovigilance, protože, jak už bylo řečeno, ten systém by byl zaplavený. A když byste neměli dost úředníků, kteří by se zabývali tím systémem evropským, tak by se zasekl. Když to já bych chtěl, aby na tuto úroveň přecházely už předfiltrované informace, a to je podle mě detail, nad kterým se ještě musíme zamyslet a musíme se nad tím dohodnout. Měli bychom tady spolupracovat a jakmile nám dáte lhůtu pro pozměňovací návrhy, uvidíme, jestli budeme mít ještě čas, abychom se pokusili o nějaké kompromisní pozměňovací návrhy. Takže, pane předsedo, je to na vás. Mnohokrát děkuji, kolegové. A ještě jednou se omlouvám, že jsem přišel pozdě. Příště se polepším. Děkujeme za veškerou vaši práci, děkujeme i stínovým zpravodajům. Je vidět, že o tom máte opravdu přehled. Ten časový plán byl dost nabitý, protože nám bylo řečeno, že ve výboru pro životní prostředí se bude hlasovat 16. března. A to znamená, že my musíme v našem výboru hlasovat 23. února. A to znamená, že lhůta pro pozměňovací návrhy je 2. únor, jinými slovy příští týden. Takže na to budeme mít trošku času. A pak musíme pozměňovací návrhy posoudit a odhlasovat ve stejný den, ale jistě na tom se s tím nevím, zpravodají budete ještě pracovat, je to trošku omezené, ale musíme se řídit časovým plánem výboru pro životní prostředí. Pokud toto se nějak změní, můžete nám dát vědět a my to taky změníme. A na plenárku to půjde v dubnu. Dobře, takže klíčové datum pro stínové zpravodaje pro pozměňovací návrhy je poledne 2. února. Dobře, mnohokrát děkuji Claude Turmesi za tuto práci a teď půjdeme dál. Je to další důležitá věc ve farmaceutické oblasti. Věnuje se jí paní Bastos, já ji vítám a jedná se o padělané léčivé přípravky a příslušnou směrnici. Máme teď od ní návrh stanoviska a já jí s potěšením předám slovo, jenom prověřím, že tady máme stínové zpravodaje. Pan Sundegaard tady není. Předpokládám, že tu máme někoho za komisi. Je tady někdo za komisi? Vy na to také budete reagovat? Ano? Ano. Jenom si prověřujeme, koho tady máme za komisi. Omlouvám se, máme trošku spoždění, ale paní Pastos nám to zcela jistě, sice stručně, ale důkladně přednese. E e Děkuji, pane předsedo. Máme zde návrh směrnice, ten je velice důležitý, týká se to ochrany spotřebitelů. A to v souvislosti s padělky léčiv. Je to téma, kterému jsme také věnovali slyšení. Já jsem se tímto tématem také intenzivně zabývala spolu se všemi zainteresovanými. Jsme se dotazovali Evropské komise, také jsme se sešli se spravodaji, stínovými spravodají. Více času jsme bohužel neměli pro to, abychom v této věci udělali více, protože jsme se museli zabývat i dalšími tématy. Také jsme si oficiálně eh, vyměnili návrhy se zástupci výboru pro životní prostředí a s dalšími účastníky a jim všem, kdo pomohli na vypracování tohoto návrhu. Chci poděkovat. Vidíme zde tedy výsledek, který odráží také tou výměnu názorů v, komi- eh, v komise ve výboru. Projednali jsme některé body Evropské komise, u kterých jsme si žádali vyjasnění nebo jejich prohloubení. Byly to body, které zde také krátce popisuje ve svém návrhu a hlavně poukazuji na nezbytnost takzvané padělané léčivé eh, přípravky jasně definovat. V tomto duchu jsme také předložili pozměňovací návrh, nebo máme zde návrh na změnu. Eh, zjišťujeme, že padělaná léčiva se hlavně prodávají přes internet. Ovšem, o to zde nejde. Jde o to, aby komise zajistila, aby ve spolupráci s radou a s Evropským parlamentem vznikla zpráva, která by se zabývala dopadem toho, o čem, o čem zde hovořím. Samozřejmě eh, členské státy si musí rozhodnout sami, zda budou po internetu prodávat léčiva nebo ne. Ale vraťme se k padělaným léčivům, ta se prodávají hlavně na internetu a dochází k velké dezinformaci a také nedostatečnému povědomí spotřebitelů. A proto bychom měli harmonizovat pravidla a dělat různé osvětové kampaně pro veřejnost, které by se zabývaly touto problematikou. Chceme, aby se zvýšilo povědomí spotřebitelů o tom, že existují, existují nová bezpečnostní pravidla pro léčiva. Také jsme se zabývali dalšími otázkami. To se týkalo stávajících pravidel pro léky na recept, tedy na předpis. A zda by se to mohlo aplikovat v budoucnu také na léky, které na předpis nejsou. K mému stanovisku přišel pozměňovací návrh v souvislosti s tím, že Evropská komise se musí postarat po dvou letech o přeskoumání těchto léčiv, která jsou na předpis. Bez ohledu na to, zda se stávající návrh směrnice na ně vztahuje nebo ne. Dále také problematika informací a delikátní, delikátní záležitost databáze. To je také významné v souvislosti s padělanými léčivy, aby se v databázi objevily případy, které byly nahlášeny v EU. A celá zpráva těchto informací musí být v rukou kompetentních orgánů v členských zemích, které musí potom informovat MEU. Takže je zde celý proud informací týkající se padělaných léčivých přípravků a to by mělo být centralizováno v jednotlivých národních orgánech a celkově by to potom měla koordinovat agentura pro léčiva EMEA. To vše samozřejmě musí být v souladu s legislativou společenství i členských států, také legislativou týkající se databáze a tyto informace například nesmí být k dispozici pro komerční účely. Dále se domníváme, že, a je to, myslím, jednomyslný pohled, že padělání léčivých přípravků je v podstatě organizovaná trestní čin, trestná činnost. A proto je důležité, aby se na ní vztahovaly sankce, které povedou k tomu, že bude od padělání léčiv upuštěno. Ale víte, jak to bývá e, se sankcemi zde. To není záležitost EU, ale záležitost členských států a proto apelujeme na členské státy, aby tak učinili. Pak zde máme další téma související s Lisabonskou smlouvou. A samozřejmě nechci zneužívat čas, který zde máme. Můžu o tomto tématu hovořit ještě velice dlouho, ale na závěr chci říci toto. Po pročtení zredikování návrhu stanoviska s pomocí těch, o kterých už jsem zde hovořila. Chci říci, že jsme dospěli k závěru, že tam přece jenom proklouzly některé závažné chybičky. Hlavně se to týkalo překladu, byly tam určité nepřesnosti. Někdy není zcela jasná struktura. Já bych chtěla, aby to bylo celé transparentnější, tak aby se zvýšila bezpečnost i v legislativní oblasti. Proto také předložím své pozměňovací návrhy a to e, v rámci časového harmonogramu pro předkládání pozměňovacích návrhů, protože tento návrh stanoviska má sloužit k tomu, aby se vyjasnily některé důležité jasné věci, které je třeba upřesnit. Tím se dostávám ke konci a s velkým zájmem si vyslechnu komentáře kolegů, pokud je budou mít. Děkuji, paní Bastosová. Takže teď bych byl velice rád, kdybychom eh, zase mohli mít připomínky velice konkrétní, eh, velice k věci. Pan Vajle, paní Pavanová a pan Fox opět se přihlásili. Ještě někdo si přeje slovo, paní Vajlerová? Ano, pane předsedo. Já mám jenom několik poznámek. Za prvé, já mám vaši zprávu k dispozici pouze v angličtině, nikoli v němčině, takže asi překlady ještě nedorazily. Není to zas tak tragické, těch deset pozměňovacích návrhů je celkem přehledný, s tím mohu pracovat i v angličtině, ale pokud máme termín lhůty podávání pozměňovacích návrhů 9. února, tak nás čas tlačí, proto se chci zeptat, zůstává toto datum 9. únor zachováno, pak už to mnoho nestihneme. Mám tedy několik otázek. Za prvé, možná, že to uvidím v té podrobné zprávě Envy, ale možná mi to zodpovíte i vy. Jakému účelu má ona databáze sloužit? protože vy píšete někdy o datech, informacích, že mají být vykazovány do databáze. Potom hovoříte o tom, že každopádně databáze má odpovídat e, příslušným pravidlům pro ochranu osobních údajů a ochranu dat a nemá být používána pro jiné ekonomické účely. To je samozřejmě smysluplné, ale čemu ta databáze pak má sloužit? Je to tajná databáze, která bude k dispozici jenom odborníkům, například lékařům? to bych chápala, ale potom tato databáze má pouze jeden účel. Myslím si, že musíme vyjasnit, že ty firmy, které uvádějí do pohybu, do oběhu padělané léky, nebývají to jenom výrobci, ale i prostředníci, aby byly také zveřejněni. Někdy dosud to bývá náhodnými kontrolami například eh, celníků nebo lékařů, kterým se takový lék dostane do ruky a naštěstí to také pranířují média. Já bych chtěla apelovat na to, aby se toto také oznamenovalo, oznamovalo protože takovéto chyby a takováto kriminalita by měla být také zveřejňována. Ovšem to je jiná záležitost než databáze. A třetí téma, o kterém chci hovořit, a je to téma poslední, je to ve vašem odůvodnění, tam velice podrobně se věnujete tomu internetovému obchodování, že ve směrnici je i internetový obchod, protože právě na internetu se děje právě často toto porušování. A všem Eh, ve vašich pozměňovacích návrzích se hovoří pouze o přímém prodeji, takzvaném prodeji OTC, takže to není internet. Můžete mi uvést pozměňovací návrh, kde tedy zohledňujete prodej online? Pokud tomu tak není, tak bych musela podat pozměňovací návrh, tak aby se tím komise zabývala v souvislosti s příští zprávou. Já jsem nyní nic takového nalézt nemohla. Narychlo děkuji. Mnohokrát děkuji. Paní Parvanová. Děkuji, pane předsedo. Já bych také ráda poblahopřála paní Bastosové k této zprávě. Ona výborně spolupracovala, zohlednila všechny naše návrhy. Zvlášť vítám následující upřesnění. Definici padělaných lékařských výrobků, i když bychom mohli dodat, že každý prvek můžeme zvážit samostatně posílení trestně právních sankcí pro padělatele, zvýšená odpovědnost pro všechny zúčastněné strany v distribučním řetězci, to je velmi dobré. A je to skutečně věc, která přináší přidanou hodnotu. Konkrétní opatření, která se týkají informací pro spotřebitele, prodej léku přes internet, osvětové kampaně, které se týkají nebezpečí prodeje přes internet. Paní Matiasová v příslušném výboru také odvedla výbornou práci a v této oblasti navrhuje zpracování vědeckého systému elektronických nebo internetových lékáren. Také vítáme posílení spolupráce a školení pro celníky a hodnocení uplatňování bezpečnostních prvků každé dva roky po uvedení v platnost. Z pohledu IMCO si myslím, že bychom toto stanovisko mohli doplnit několika prvky, které se týkají ochrany spotřebitele a fungování vnitřního trhu. Především jde o přebalování. Paní Bastosová to ve svém stanovisku nemá. A nejsnadnější způsob, jak zajistit, že léky nebudou padělané, je bezpečnostní prvek, neboli balení je nedělnou součástí výrobku. Dalo by se říct, že volný pohyb zboží je překážkou v přebalování Nicméně netýká se to třeba jogurtu nebo televizoru, i když nevím, jak to s takovým zbožím je. Jde o regulaci oběhu léku, abychom zajistili veřejné zdraví a bezpečnost spotřebitelů. Pokud jde o léky a stáří, generické léky se padělají jenom z 1% a zatím nemáme žádné údaje o padělaných generických lécích. A přístup založený na hodnocení rizika uplatňování bezpečnostních prvků by především měl vést eh, nebo vzít v úvahu cenu. Teď máme první zprávu třeba od Ali, tam, jsou, tam je hodně padělků, to musíme hodně zohlednit a mohli bychom také posílit ustanovení, která už tam přidala paní Bastosová, která se týkají trestně právních postihů v případě padělání léků a pokud je o školení a spolupráci mezi celníky, policií a soudními orgány, abychom mohli skutečně bojovat proti padělání léků jako organizovanému zločinu. A ještě jednou chci poblahopřát paní Bastosové k tomu, že zohlednila všechny naše návrhy. Děkuji. Děkuji paní Parvanová a pan Fox. Děkuji, pane předsedo. My vítáme návrh zprávy paní Bastosové, je to rozumné, Vylepší se tím text komise a řešit to celou řadu našich obav. Zemena můžeme podpořit doložku o revizi. My bychom dali přednost tomu, kdyby to bylo po pěti letech po vstupu v platnost. Myslíme si, že je nutné zahrnout tam definici padělaných léků a děkujeme paní Bastosové za práci v tomto ohledu. A domníváme se, že je důležité, aby spotřebitel dostal víc informací a chceme, aby členské státy zahájily informační kampaně, aby se zvýšilo povědomí o bezpečnostních opatřeních. Především o nebezpečí, které se pojí s nákupem léků z neautorizovaných onlineových zdrojů. Paní Bastosová řeší otázku ochrany údajů. Pokud jde o komerčně citlivé informace, naše skupina se nedomnívá, že v tomto návrhu by mělo být nějaké ustanovení, které se týká trestně právních sankcí, protože my si myslíme, že to je čistě záležitost členských států. A pokud jde o další spolupráci mezi skupinami, chtěli bychom požadavek na komisi, aby provedla hodnocení dopadů, aby zajistila, že bezpečnostní prvky se budou vybírat na základě hodnoty za vynaložené prostředky. Musí to být přiměřené a také chceme, aby členské státy měly možnost svobodně rozhodnout, jaký systém ověřování zavedou na národní úrovni, vzhledem k tomu, že distribuční systém v každém členském státě je jiný. A poslední věc. Chtěli bychom podpořit koncepci paralelního obchodu, ale ti, kdo se tomu věnují, musí nahradit bezpečnostní prvky, které jsou odstraněny anebo zakryty něčím obdobným. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Foxy. Paní Verbergerová. Ne, já se omlouvám, pan Šváb. Opravdu je to zásadní? Musíte to říct? Ne. Nebo chcete něco říct? Dobře, velmi krátce. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Je to velmi důležité, protože za prvé. Za prvé chci poděkovat zpravodajce za tuto velice hutnou zprávu. Co se týče padělaných léčivých přípravků, chci využít tohoto tématu také k tomu, abych poukázal na to, že jsme v našem parlamentu založili fórum pro potírání padělků. A právě na příkladu padělaných léčiv chystáme v březnu konferenci, která se bude konat zde v Evropském parlamentu. Chci na ní pozvat všechny kolegyně a kolegy, také aby na konferenci aktivně vystoupili, tak možná, že někdo z vás si eh, rozmyslí, zda na této konferenci nevystoupí. Děkuji. Děkuji. Pane Terbergere, možná na dvě minutky. Omlouvám se, opravdu už nemáme čas. Protože díky panu Turnesovi jsme nabrali spoždění. Děkuji, pane předsedo. Ano, budu stručný. Jedna připomínka k sankcím. V Radě Evropy se teď vyjednává o trestně právních sankcích za padělané léky. Takže myslím, že si musíme uvědomit, že tato jednání v Radě Evropy jsou v pokročilé fázi a myslím, že tady tedy právní riziko. Samozřejmě komise podpořila tato vyjednávání a z politického hlediska podle mě není pochyb o tom, jakým směrem se chceme ubírat. Jen jsem chtěl poukázat na ten právní bod, který by mohl být zajímavý i ve světle toho, co říkal pan Fox. Co se týče databáze a případů, které je možné vyhledávat v databázi, to se tady také objevilo. Realita je teď taková, že máme systém výměny informací mezi členskými státy, Úmysl je takový, abychom také vytvořili specifickou výměnu informací o padělaných lécích mezi vnitrostátními agenturami. Teď to není databáze. Já bych chtěl vysvětlit, jaké je to dnes. A pokud jde o povědomí, zvyšování povědomí, ano, chápeme, o co vám jde a už v minulosti jsme říkali, že by to byl také jeden způsob, jak bojovat proti padělaným lékům na internetu. Ovšem, e, samozřejmě teď je povědomí občanů omezené a musíme zvážit, jak by tady komise mohla přispět, aby došlo ke zvýšení povědomí, jestli k tomu potřebujeme legislativu nebo politickou iniciativu, to je další věc. Ale neodmítáme to obecně, a pokud jde o boj s padělanými léky, které se prodávají přes internet, z nelegálních zdrojů, myslím, že to také může být důležité opatření. A zatím uvažujeme podobně jako zpravodajka v tomto ohledu. A pokud jde o bezpečnostní prvky a jejich rozsah, tady myslím, nemusíme mm, o této věci mluvit dál. Bude o tom mluvit také výbor pro životní prostředí. A my si také myslíme, že by tady měl být jistý stupeň zachování důvěrnosti komerčních informací a to k tomu patří, pokud se uchovávají informace o distribučních kanálech. Jistě, nesmí se to zneužívat. Nejsou to chráněné osobní údaje, ale jsou to komerční chráněné informace. A proto chápeme, o co tady jde. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Paní Bastosová, Chcete to zhrnout? Mám tady také časový plán, takže prosím krátce zhrnutí. Ehm, e děkuji, pane předsedo. Samozřejmě děkuji za všechny příspěvky stínových zpravodajů. Byly to velice konstruktivní připomínky. a také děkuji za spolupráci při formulování mého stanovisko. Paní Vajle hovořila o databázi. To je něco, na co komise pozitivně zareagovala. Ono to již existovalo na základě informací členských států. Co nyní potřebujeme, je specifické údaje o padělaných léčivech, potom otázka bezpečnosti, důvěrnosti dát, obchodního tajemství. V tomto ohledu jsou samozřejmě určité záležitosti, které nelze zveřejnit, protože podléhají obchodnímu tajemství. Téma internetu, zde bychom se chtěli posunout ku předu. A s tím souvisí také kritika toho původního návrhu směrnice, protože je zaměřen na na ten řetězec. A v některých zemích je internetový prodej léčiv zakázán. V mojí zemi je to umožněno prodávat léčiva po internetu, v jiných zemích to možné není. A Evropská unie nemůže členské státy k ničemu nutit nemůže nutit k tomu, aby souhlasili s eh, online prodejem těchto výrobků anebo online obchodováním. Každopádně víme o tom, že padělaná léčiva jsou obchodována právě hlavně po internetu. A protože tomu tak je, a protože jsme se tím specificky nezabývali v našich pozměňovacích návrzích, vyzvali jsme komisi, aby k této věci zahájila informační kampaň a zdá se, že komise je ochotná informovat spotřebitele o tom, jaká reálná rizika jsou, když nakupují online léčiva. A proto některá bezpečnost některé bezpečnostní údaje nebo bezpečnostní prvky chceme mít na obalek. Je to téma, kterým jsme se také zabývali, ale nemohli jsme ho zapracovat jako pozměňovací návrh textu. Každopádně víte, že zde jde hlavně o ten paralelní dovoz. A jde o to, že lidé v celém tom řetězci musí mít stejnou zodpovědnost a také se musí zodpovídat, takže ten paralelní obchod je také důležité téma. A musí zde platit stejná pravidla, stejná zodpovědnost. Musí převzít ekvivalentní rámec a i zde je nutné zaručit dohledatelnost léku a jeho historie. Nikdo nesmí zůstat stranou, protože je tu konkrétní realita, s kterou jsme konfrontováni a každý zde musí nést svoji dávku zodpovědnosti v souvislosti s léčivy. A to právě zvláště v oblasti paralelního obchodu. Velice krátce nám to prosím zhrňte. Omlouvám se. Děkuji, pane předsedo. Já jsem vás nechtěl úplně utnout, jestli máte ještě něco důležitého na závěr. Prosím, ne? Dobře. Dobře, takže já bych rád oznámil harmonogram, navrhovaný harmonogram. Zase hlasovat v příslušném výboru se bude v Dubnu takže náš navrhovaný harmonogram je takovýto. Pozměňovací návrhy 9. únor prostě stínové zpravodaje. Posuzovat je budeme 16. března a hlasovat budeme 17. března. Vyhovuje vám to, paní Bastosová? Dobře. Takže budeme mít ještě další příležitost pro diskuzi o pozměňovacích návrzích. Tam jistě zazní další věci. Omlouvám se, že jsem vás přerušil, ale ještě nás čeká hodně práce. Mnohokrát děkujeme. Dobře, Půjdeme tady dál na dva nové projekty, které spouštíme dnes. A já se musím omluvit Louis Grekovi, který má přijít na řadu po příštím bodu. Máme opravdu málo času. Můžete nám prosím oba jenom velice rychle nastínit, jak si to představujete, co se týče vašich zpráv a já pak požádám stínové zpravodaje, aby se opravdu omezili na stručné připomínky místo nějakých opravdu závažných obsahových věcí, protože na to ještě budeme mít čas, až budeme mít návrh zprávy. Takže začneme zprávou z vlastního podnětu o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarsku překážky plného uplatňování vnitřního trhu. Zpravodem je pan Třašskovský, máme tady pana Mitra, pana Repa. Pan Repo tady je. Pan Kreutzmann a paní Rýle tady není. Já tady jsem. Já jsem váš stínový zpravodaj a paní Harmeny tady není. Nevím, jestli k tomu chce něco říct někdo něco za komisi. Jistě si vyslechnete, co budeme říkat, ale také máte příležitost vystoupit. Takže pane Třaskovsky, můžete nám něco říct ke svému pracovnímu dokumentu a k tomu, jak chcete postupovat dál u této důležité zprávy? Děkuji, pane předsedo. Předtím, než eh, řeknu několik slov o tomto pracovním dokumentu, dovolte, abych se zmínil o dvou alternativách, které teď máme alternativních řešeních. Eh, eh, budeme hovořit o dvou naprosto odlišných věcech. Jedná se tedy o státy, které jsou součástí ne snad přímo vnitřního trhu, ale jsou velice napojeny na vnitřní trh. Na jedné straně Máme evropskou eh, hospodářský, hospodářský prostor, což je dynamický prostor, eh, velice aktualizovaný eh, a zúčastní se nejrůznějších rozhodovacích procesů, čili tady s implementací žádný problém nemáme. Na druhé straně máme systém se Švýcarskem, který je založený asi na 120 nejrůznějších bilaterálních dohodách. Tady existuje 27 společných eh, výborů a tak dále. Neexistují tady žádná pravidla, neexistuje tady ani právní jistota a tak dále. Eh, chtěli bychom eh, obě tyto věci řešit hned od začátku, ale po celé řadě konzultací jsme došli k závěru, že máme obrovské problémy se Švýcarskem, zatímco co se týče evropského hospodářského prostoru, tam žádné velké problémy v současné době nejsou. Takže náš pracovní dokument se zabývá hlavně charakterem vztahu mezi Evropskou unii a Švýcarskem. Ehm, poté, co jsem hovořil s vámi a také s dalšími kolegy, jsme se rozhodli, že se eh, zamyslíme nad možností eh, vrátit se k tomu původnímu návrhu, původnímu přístupu, tak abychom měli skutečně do budoucnosti eh, funkční eh, dokument, který bude souviset také s právy spotřebitelů a tak dále. Eh, pokud tomu dobře rozumím, koordinátoři se rozhodli vrátit se tedy k tomu původnímu návrhu, to znamená toho, co možná nejširšího přístupu, kde bychom mohli mít společná slyšení, kdybychom měli možnost eh, zaangažovat také partnery z, z, z Evropského hospodářského prostoru. Myslím si, že budeme potřebovat více času na to, abychom tyto věci připravili, protože, jak jsem řekl, náš pracovní dokument se zabývá hlavně švýcarskem. Co se týče vlastního textu pracovního dokumentu, který máte před sebou, Eh, dovolte, abych řekl pouze několik slov o tomto dokumentu. Na úvod eh, hovoříme o systému vztahu mezi Evropskou unii a Švýcarskem, což je věc mimořádně složitá, komplikovaná, nedá se to vysvětlit v několika odstavcích. Eh, je potřeba si uvědomit, a to je velice důležité, že to je statický systém, který má celou řadu problémů Hlavně ti z nás, kteří jsme eh, zvyklí eh, na pravidla, která eh, určují vnitřní trh, Jinými slovy, nemáme tady žádnou, žádnou jednotnou aplikaci, také ta pravidla nejsou vždy úplně jasná. A také náš, soud, náš soudní dvůr říká, že tady nejsou žádná paralelní Eh, tady není paralelní judikatura, která nám umožnila paralelní srovnání. Dovolte, abych eh, řekl několik konkrétních případů, co se týče volného pohybu zboží. Myslím si, eh, že toto je naprosto základ trhu, to, to znamená eh, Cassis Dijonu princip ne, vůbec není aplikován ve Švýcarsku. Podobně, co se týče veřejného zájmu, eh, to souvisí s volným pohybem služeb, to také není používáno ve Švýcarsku, což znamená, že tento systém je také úplně odlišný od toho, co máme v Evropské unii. Kromě toho existuje ještě celá řada dalších příkladů těmto podobným. Existují zde určité překážky jak pro eh, volný pohyb lidí, tak volný pohyb služeb. O tom hovoříme v tomto pracovním dokumentu. Myslím si, že o tom bude hovořit řada eh, dalších poslanců a členů tohoto výboru. Eh, nemáme tady například možnost ohlašování do osmi dnů. Eh, to pochopitelně opět se projevuje diskriminačním eh, způsobem, přesto týká vlastně jenom subjektů, které spadají pod Evropskou unii. Na závěr tohoto pracovního dokumentu klademe několik otázek, které by měly být základem další diskuse, protože chceme, aby tento dokument sloužil hlavně pro budoucí vývoj. Otázka je, jakým způsobem můžeme řešit některé konflikty, protože, jak říkám, v systému neexistuje žádná právní jistota. Za druhé, jak můžeme ehm, dosáhnout větší eh, konvergence se Švýcarskem v rámci eh, vnitřního trhu, jakým způsobem můžeme eh, naplnit dohody o volném pohybu osob a Vzhledem k tomu, že neexistuje e, žádná dohoda o svobodném volném pohybu služeb, otázka je, jestli bychom měli e, zvážit možnost takovéto dohody. A ta nejobecnější otázka, které bychom se měli věnovat v dalších diskusích, je zřejmě otázka, jestli bychom se měli soustředovat pouze na zlepšení současného statutu quo, Eh, to znamená eh, zlepšit ten rozhodovací proces, anebo jestli bychom měli jít eh, o krok dál a pokusit se dosáhnout určitého ambicioz, určité ambiciozní dohody, která by obsahovala i dynamické elementy. Dovolte, abych vám připomněl tedy ta základní, to jsou tedy ta základní dilemata, která máme. Myslím si, že se teď buď můžeme soustředit na Švýcarsko, tak jak o tom informuje tento pracovní dokument, anebo můžeme vycházet z toho širšího základu, tak jak to eh, navrhli někteří moji kolegové, kdy můžeme hovořit o evropském hospodářském prostoru, kde můžeme hovořit o budoucím vývoji ale to by pochopitelně vyžadovalo při nejmenším měsíc přípravy a také mini slyšení. To znamená, že bychom ten návrh eh, neměli k dispozici za týden, ale za měsíc. Myslím si, že koordinátoři se již v této věci rozhodli, ale pochopitelně na vás, jestli to schválíte nebo ne, to, co koordináři navrhují. Děkuji. Děkuji za tento velice eh, jasný eh, jasný úvod. Myslím si, že eh, mohu hovořit za sebe. Možná, že se dobereme souhlasu i od pana Krojcmana a dalších stínových Spravodaju, eh, myslím si, že jsme se dohodli již v úterý, že by ten rozsah měl být rozšířen, protože nám to dává politickou příležitost eh, teď úplně na začátku nového legislativního období, tak aby eh, jak zástupci Švýcarska, tak Evropského hospodářského prostoru s námi navázali kontakty, aby nám pomohli vytvořit určitý ideální rámec. Za druhé bych vás chtěl také upozornit na to, že máme dokument o vnitřním trhu, Eh, který zahrnuje také eh, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko a myslím si, že tady je obrovské množství informací, které jsou důležité. Některé ty údaje, které se tam dočtete, jsou skutečně zajímavé. Um, celkem si myslím, že můžeme konstatovat, že eh, tedy koordinátoři se dobrali určitého přístupu, který by, rádi bychom mohli odsouhlasit. Pak je potřeba ale si učit také ještě harmonogram a možná si učit i datum toho slyšení. Takže teď eh, bych vyzval ty další dva stínové zpravodaje, aby se k tomu vyjádřili. V zásadě mě zajímá hlavně to, jestli souhlasíte s tímto přístupem. A potom bych dal slovo opět panu eh, Třaskovskému, aby se k tomu ještě vyjádřil. Eh, Kýdos, herra puheenjohtaja. Děkuji, pane předsedo. Tento pracovní dokument pana Třaskovského je dobrý základ. Podle mě to není kontroverzní, ty návrhy jsou zajímavé. A dokonce já musím uvažovat o tom, jak řešit tyto rozdílové názory mezi Evropskou unii a švýcarském, abychom zajistili, že se budou dodržovat pravidla vnitřního trhu a nebudou mít žádné překážky. Budoucnu pan Kreuzmann. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Die spannende Frage wird natürlich sein, bewegt sich die Schweiz? Děkuji, pane předsedo. Existuje celá řada návrhů na zlepšení fungování rozšířeného vnitřního trhu a všichni dobře víme, jak komplikované je právě téma Švýcarsko a vnitřní trh. Vzpomeňme třeba na diskusi, která se týkala zveřejňování příjmů z úroků. Nakonec toho Evropané nedosáhli a dosáhla toho Amerika svými rigidními hrozbami, takže nakonec se zde něco pohnulo. Otázka zní, zda má Švýcarsko zájem na tom zlepšit své vztahy s Evropskou unii a zda by se to mělo prodiskutovat i jako rozšíření ve vztahu na ostatní státy EFTY, protože já si myslím, že v rámci EFTA se dostaneme dále, než když budeme jednat pouze se Švýcarskem přičemž víme, že ve Švýcarsku je silná přímá demokracie, referenda a jsou s tím také určité problémy. Také například švýcarské soudy postupují tak, že určité věci, které jsou dojednány, prostě neuznávají. Na závěr chci říci, že by bylo smysluplné s příslušnými vést diskuzi o tom, nakolik je zde zájem o bilaterální řešení, tedy nějakou dohodu nebo úmluvu mezi EU a Švýcarskem, případně EU a státy EFTY. Nechci ani uvažovat o tom, až se projeví tato ochota, jak by se daly vztahy zlepšit. Například tím, že by vznikly společné výbory, tím, že by se tyto výbory častěji scházely, ale myslím, že nejprve musíme zjistit, zda vůbec existuje zájem a ochota a pokud ano, tak o těch dalších věcech můžeme diskutovat později. Děkuji. Pan Šváb, já vím, že vás to zvlášť zajímá. Vy žijete blízko ke Švýcarsku, váš okrsek je u Švýcarska. Děkuji, pane předsedo. Budu rychlý, protože máme málo času, ale mám celou řadu věcí, které mi leží na srdci. Chtěl bych poděkovat kolegovi Traskovskému za rozsáhlou činnost a přípravu podkladu pro tento výbor. A protože mě se přímo dotýkají některé problémy, které jsou změnovány v eh, studii, ale některé mi byly zcela neznámé, takže pro mě to bylo velké obohacení. Myslím, že je smysluplné tuto studii tedy ještě o něco více rozšířit. Na druhou stranu musíme si uvědomit, že se se Švýcarskem v rámci bilaterálních vztahů zachází trochu jinak než s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem, ale kolega Třaskovský upozornil eh, na to, že to je také schopen zohlednit. Za druhé, chci říci, že mám určité nepochopení pro to, když tak jako pan kolega Kreuzmann se hovoří o tom, že Švýcarsko má problém s přímou demokracií a že švýcarské soudy něco neuznávají. Já osobně mám dobré kontakty s některými švýcarskými kolegy a domnívám se, že bilaterální smlouvy mezi EU a Švýcarskem pokud platí, tak musí být samozřejmě aplikovány. A tam nejsou možné žádné výmluvy. A pokud návrh pana Třaskovského projde, tedy hledat přímý dialog, že se dostaneme k tomu zrealizovat i to, co už bylo dojednáno. To se týká nejenom služeb, ale například také výrobců eh, různých produktů v pohraničí. Určitě jim to výrazně pomůže. Děkuji. Mnohokrát děkuji, pane Šváme, pane Třaskovský. Možná byste to mohl uzavřít. Ano, mnohokrát děkuji. Já myslím, že nám to dává příležitost ke třema věcem. Za prvé, udělat si přehled o tom, jaké jsou ty vztahy. To je taková dobrá rekapitulace všech věcí, které řešíme. A mimochodem, ten pracovní dokument, na který odkazujete, je výborný. Takže to je opravdu dobrý základ pro naši práci pokud pracujeme na věcech o vnitřním trhu. Za druhé, ten nový přístup nám dává příležitost zapojit naše partnery, což je důležité, protože chceme ukázat, že jsme otevření. A někdy, když se podíváme zvenčí na své vlastní problémy, může nám to pomoct. A za třetí chceme navrhnout určitá řešení. A dokonce v rámci stávající situace, pokud je o vztahy mezi EU a Švýcarskem, jsou tady možnosti pro vylepšení. A samozřejmě můžeme se dívat i do budoucna, můžeme se ptát, jestli můžeme uvažovat i o změně stávajícího formátu. Takže mnohokrát děkuji za všechny připomínky. Já si sednu se stínovými zpravodaji a samozřejmě budu v kontaktu se sekretariátem a koordinátoři se pokusí zajistit nový plán a zajistit slyšení a budeme mít návrh někdy za měsíc. Děkuji. Mnohokrát děkuji, pane Třaskovsky. Až budeme mít časový plán, tak vám dáme vědět. 2. února, až budeme mít to speciální zasedání, řekneme vám, jak to vypadá s časovým plánem u této zprávy. A ještě bych řekl, že my jsme výbor pro vnitřní trh, ne pro zahraniční věci. Takže musíme být opatrní, abychom se zaměřili na aspekty vnitřního trhu. A já už jsem mluvil s paní Valisovou, která je místo předsedkyní, která se tím zabývá a máme také švýcarskou delegaci, nebo delegaci pro Švýcarsko, asi bychom je také mohli zapojit. Dobře, děkuji mnohokrát. Ano, my jsme v úzkém kontaktu a vaším jménem se mě pozval, aby se zapojili do našich diskuzí. Takže já doufám, že budeme moct pracovat paralelně. Dobře, děkuji. Mnohokrát děkuji. Přejdeme na další novou věc, což je důležitá zpráva pana Krecha o vytvoření jednotného trhu pro spotřebitele a občany. Obávám se, že opravdu máme málo času, ale požádám pana Krecha, aby nás krátce seznámil s tím, jak si to představuje a já řeknu něco k časovému plánu, protože vím, že jsme o tom uvažovali. A pak pan Karas Rošfor, já, pan Dion, který je tady také jako stínový zpravodaje, takže musím požádat zpravodaje, aby byl opravdu stručný, ale v podstatě opravdu jen začínáme. Je to takový start a ještě budeme mít příležitost pro mnohem další měnu názorů. Takže Louis Greg, prosím, uveďte nám to. Děkuji, pane předsedo. V dopise pro pana profesora Montyho, který dostal nesplnitelný úkol, pan Barroso uvedl, že vnitřní trh byl a je stavebním kamenem evropské integrace a udržitelného růstu. V zásadě se s tím na tom shodneme, nicméně základní kameny, jak víte, potřebují také dobré základy. A tento musíme opravdu spevnit. Vnitřní trh opravdu musí mít pevný základ, to je zásadní pro integraci Unie. Ale Unie není nezvratný proces. Naopak, stal se z toho velice obtížný proces. A nesmíme to brát jako samozřejmost. Například ochranu spotřebitele jsme brali jako samozřejmost. Já myslím, že si nemohou dovolit objevovat znovu Ameriku, to by bylo troufalé, ale měli bychom pochopit, jak to vlastně s tou Amerikou je. Protože teď opravdu potřebujeme nov, revizi vnitřního trhu, musíme se k tomu vrátit, musíme to nově formulovat s tím, že jádrem procesu bude spotřebitel a občan Abychom dosáhli toho, co je proveditelné, musíme také zohlednit hospodářskou realitu dneška a priority občanů v příslušné době. Vnímání ze strany obyčejného občana, vnímání vnitřního trhu často úplně chybí, anebo je zmatené, anebo negativní. A v podstatě, když se zeptáte jako kohokoliv ze svých voličů, jaká je ochrana spotřebitele a co je to vnitřní trh. Velice často se vám nedostane žádné odpovědi a to bychom měli řešit a to okamžitě. Nedávná krize finančních trhů by neměla předepisovat podle mě, jakým způsobem provedeme reformu programu pro vnitřní trh. Nicméně hospodářské klima a realita musí být zohledněny. Až budeme zpracovávat plán na e, obnovení nebo oživení evropského vnitřního trhu. Já bych navrhoval, že do své zprávy dám následující hlavní cíle. Za prvé, měli bychom řešit překážky, před kterými stojíme už nějakou dobu, aby byl jednotný evropský trh životaschopný také musíme říct, jaké jsou naše cíle, co by výboru IMCO a parlamentu ve vztahu k vnitřnímu trhu a především musíme zohlednit rok 2002, kdy chceme znovu spustit vnitřní trh. A také bychom měli přijít s konkrétními opatřeními na nápravu současné situace. Navrhoval bych, že nová komise by měla do konce roku 2010 předložit dokument s návrhy na novou legislativní agendu pro vnitřní trh, počínaje cíly podle smlouvy, abychom dosáhli skutečně konkurenceschopné sociální tržní ekonomiky. Jinými slovy, je to holistický přístup, který by zohlednil překážky, nejednoznačnosti, dopad na spotřebitele, na životní prostředí, na sociální oblast a tak dále. A já myslím, že komise by měla připravit novou agendu pro vnitřní trh, a v této nové agendě by jádrem měly být právě spotřebitele. A také bychom měli zajistit rovné podmínky a nezbytnou rovnováhu mezi všemi zúčastněnými. Dalším cílem by bylo to, že proces ochrany spotřebitele musí být automaticky jedním z hlavních základních kamenů, aby se zabránilo zneužívání legislativy EU. A také chci navrhnout, abychom se zabývali lepší tvorbou právních předpisů, abychom omezili administrativní náklady pro podniky, zvlášť malé a střední. A také chci konstruktivnější dialog mezi členskými státy, komisí a regulátory. A také bychom měli v této zprávě zdůraznit správný a jednotný způsob uplatňování stávající legislativy, což je obrovská výzva. Máme a já myslím, že pan Barnier to uvedl na slyšení. Měli bychom se tvrději postavit k transpozici a implementaci legislativy. A já myslím, že hlavní překážky, aby bylo možné alespoň vytvořit efektivní jednotný evropský trh a plně rozvinout jeho potenciál, představuje fragmentace, transpozice, konzistentnost a důvěra. Je zjevné, že členským státům se nedaří transponovat legislativu a uplatňovat legislativu o vnitřním trhu. A nedostatečná implementace je potom často na úkor spotřebitele. A myslím si, že máme také v legislativě mezery. Lidé to neberou za své, členské státy nespolupracují na utváření této legislativy a její uplatňování. A kromě toho, a to je velmi důležité, chybí nám důvěra spotřebitele a malých a středních podniků a podnikatelů. A další překážka, kterou vidím já, je nový nástup ochranářství. A já si myslím, že v budoucnu se s tím hodně budeme setkávat. A některá z konkrétních opatření, která bych já navrhoval, by například zahrnovala kvalitnější legislativu, tak abychom měli uvažovat o tom, že budeme mít legislativu o službách obecného zájmu, měli bychom vylepšit eh, uplatňování solvitu, měli bychom také rozšířit bezpečnost na finanční produkty, nejenom na výrobky. Měli bychom také řešit otázku padělků, otázku práv k duševnímu vlastnictví a patentů. Měli bychom řešit elektronické obchodování a digitální trh ale také bychom měli mít lepší právní ustanovení pro přeshraniční služby ve zdravotnictví. A to by asi bylo takovým rámcem mé zprávy. Já myslím, že to samozřejmě určitě není jednoduchý úkol, vzhledem k tomu, že je tady tolik různých zájmů. Ale naším úkolem, a já myslím, že my jsme odhodlaní ten úkol splnit, a jsou k tomu odhodlané i členské státy, a proto bych navrhoval, já tedy do 8. musím zpracovat návrh. Je to krátká doba na to, aby se mohli vyjádřit i ostatní stínoví zpravodajové, takže já bych navrhoval a doporučoval, abychom si na to dali vzít víc času, abychom ten časový plán pozměnili, aby všichni, koho to zajímá, zvlášť stínoví zpravodajové, měli víc času na návrhy a na vyjádření. Děkuji, pane předsedo. Uh, well, Děkuji. Ehm, děkuji za eh, seznámení s tímto velice zajímavým a tak velice ambiciozním projektem. Eh, jak jsem ji řekla, ale bohužel skutečně eh, máme obrovský sklus, takže já teď bych požádala, aby stínoví zpravodaje, zpravodajové velice stručně řekli jenom něco o obecném přístupu k tomuto projektu. Eh, Otmar Karas je tady, chtěl bych ho přivítat mezi námi, takže nejprve dám slovo panu Karasovi, potom panu Rošforovi a já potom, pardon, pan Diomi tady také a já potom udělám několik eh, poznámek úplně na závěr. Otmar Karas. Erster Děkuji, pane předsedo. Za prvé, těším se na spolupráci se spravodajem. Vnitřní trh je něco, co ještě není dokončené, má to velký potenciál. Vnitřní trh je jedna z odpovědí na finančně hospodářskou krizi a výzvy globalizace. Proto musíme odstranit blokády vnitřního trhu. A za druhé, musíme se postarat o to, abychom si uvědomili, že vnitřní trh není pouze otázka legislativních úprav, je to také téma investice, výzkum, vzdělávání, daňové politiky a regionální politiky. Proto se domnívám, že bychom měli vyzvat komisi, aby udělala takovou úvodní bilanci, předložila jí nové komisi a podívala se na to, jak vypadají finanční podmínky pro posílení vnitřního trhu, kde jsou určité blokády a udělat kritéria proto, aby všechny členské státy udělali takový přehled financování cílů vnitřního trhu. Za druhé, máme nyní Lisabonskou smlouvu a tím i nová východiska. Máme chartu základních práv, které se týkají všech občanů a to musí také ovlivnit politiku vnitřního trhu. Také máme sociální tržní hospodářství. Ve smlouvě se poprvé objevuje požadavek plné zaměstnanosti a konkurenceschopnost jako nástroj. To jsou věci, které musí hrát roli v naší koncepci vnitřního trhu a zprávě Maria Montyho. Já vím, že se Monty s tímto napětí mezi hospodářskou integrací a kohezí zabývá sociální soudržnosti. Za třetí, jsou zde rozdílné kompetence a to vede k problémům. My potřebujeme posílenou koordinaci v oblasti daňové, rozpočtové, hospodářské, sociální, v oblasti školství a vzdělávání. Pokud zde nedojde k silnější evropské spolupráci, pak nedosáhneme optimálního vývoje vnitřního trhu, protože otázky, které jsou pro něj důležité, musí být řešeny na evropské úrovni. Například malé a střední podniky, máme tzv. Small Business Act, ale nemáme žádné řádné kompetence k tomu, abychom jej implementovali. Proto musí být součástí koncepce vnitřního trhu podpora malých a středních podniků. Nebudu se jde rozvádět další témata. A i když to nepřísluší našemu výboru, musíme si položit otázku, jak zacházíme s otázkou financí. Necháme ji zcela stranou, anebo ji zahrneme do zprávy. Já myslím, že to je téma, které si musíme interně ujasnit, protože je to důležité téma, které souvisí také s novými východisky a měli bychom zde vyzvat ke spolupráci komisi. Děkuji. Děkuji, pan Rošfor. Eh, děkuji, pan Kreš. má pravdu, když eh, zde nastínil všechny ty důležité věci které se objevují, když se zabýváme tako, takovou důležitou záležitostí, jako je fungování vnitřního trhu. Myslím si, jednotného trhu, myslím si, že mise pana profesora Montyho nám dává určitou příležitost. Myslím si, že bychom e, e, e, si měli uvědomit, že tato mise, kterou dostal profesor Monty od předsedy Barosa, je způsob, jak můžeme nějakým způsobem nastartovat nové motory. Ten projekt je skutečně holistický, ale zabývá se také vlastním kořenem toho problému, který s tím souvisí. Hovoří tedy o o velkých problémech, které souvisejí s vytvořením vnitřního trhu. Já souhlasím s celou řadou věcí, které zde zazněly k této věci. Myslím si, že jedna věc, kterou musíme skutečně dobře chápat, je to, že je potřeba se vrátit některým těm věcem, je potřeba redefinovat některé tyto věci, musíme si říci, proč vlastně jsme eh, všichni součástí tohoto trhu a tak dále. To vyžaduje vlastně nový pakt jakýsi, eh, což je věc mimořádně důležitá. Pocházíme z nejrůznějších zemí, ale to, co vy říkáte, eh, to znamená, že ti, kteří Eh, jsou soustředí hlavně na sociální ekonomii, jako je Německo nebo eh, Belgie, tak to jsou země, které nechtějí eh, další vývoj vnitřního trhu, ale zase na druhé straně jsou takové země, jako jsou země anglosaské, které nechtějí další fiskální koordinaci. Mario Monte hovoří o tom, že všechny tyto aspekty bychom měli vidět dohromady v jednom kontextu. Jinými slovy, neměli bychom jenom jaksi slepit různé věci, protože eh, to by neposílilo důvěru v tento trh ze strany spotřebitelů. Spotřebitelé jsou pochopitelně důležití, ale nemluvíme jenom o spotřebitelích v právém slova smyslu, hovoříme o občanech, hovoříme o zaměstnancích a těm všem záleží na tom, abychom dosáhli určitých výsledků. Myslím, že bychom tedy měli pokračovat v tomto směru, měli bychom podpořit eh, pana zpravodaje tak, aby Eh, nám připravil tu správnou cestu, ten správný přístup a Michel Barnier potom na tom může pracovat dál. Eh, eh, díky panu Harperu jsme měli možnost mít oběd před tím slyšením s panem profesorem um, Montym a musím říct, že zápis tohoto oběda i zápis vlastního slyšení jsou k dispozici. Existuje celá řada bodů, které zazněly právě u oběda a možná, že některé ty věci eh, byly ještě výrazněji řečeny právě u oběda, než potom na slyšení. A myslím si, že by to bylo skutečně pro pana Grecha velice dobré, kdyby se s tím mohl seznámit. Pan Dion. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že hlavní výzva, protože máme opravdu omezený čas na tak důležitou zprávu, hlavní výzva bude, aby to nebylo příliš technické. Já myslím, že nepotřebujeme nějakou další hodnotící tabulku pro všechny ty technické drobné problémy, které je třeba řešit. Souhlasím s tím, co říkali ostatní, a totiž, že hlavní výzva, před kterou stojíme, je asi získat si srdce i e, mozek všech občanů. A jak to udělat? A já myslím, že pak může být vnitřní trh mnohem efektivnější, když budeme vědět, že tomu lidé rozumí, jsou mu nakloněni tak budou také aktivní. A velmi krátce, protože vím, že toto není poslední debata. Uvedl bych několik věcí, které pro nás alespoň v mé zemi vyvolaly hodně kritiky koncepce vnitřního trhu. Někdy stojíme před návrhy nebo konkrétními zásahy komise, například pokud je o podporu zoologické zahrady v jedné z našich obcí. To se skrývalo pod zástěrkou vnitřního trhu a pak musela komise uznat, že je to přitažené za vlasy, není tam žádná konkurence u zoologických zahrad, protože máme v té obci jenom jednu. To je jenom takový příklad. Ale takové uvažování jsme viděli, zvlášť pokud jde o veřejné služby. To se trošku přehání. A když se tomu vyhneme, protože u těchto příkladů byla velká publicita a to bylo velmi špatné pro celou koncepci. A za druhé, sociální práva. S tím byla spousta problémů. Nebudu zacházet do podrobností, všichni to známe. A pan Monty o této oblasti také konkrétně mluvil. A já doufám, že této oblasti se dostane velká pozornost. A konečně, pokud je o malé a střední podniky, já jsem si všiml, že jsou tu dvě kategorie – ty, které chtějí zůstat jenom působit v místě a ty, které mají potenciál a přání působit aktivně na evropské úrovni. A někdy, když harmonizujeme pravidla, a jedním z příkladů jsou informace o potravinách, vznikne nám víc problémů pro ty, kteří chtějí působit jen místně, protože máme obecné regulace, máme toho příliš, je to moc obtížné. A pak je to tedy třetí výzva, jak zjednodušit legislativu, aby byla zajímavá pro všechny podniky bez ohledu na to, jestli chtějí nebo nechtějí působit na evropském trhu. To jsou tedy ty tři věci, které podle mě budou v této zprávě opravdu důležité. Děkuji. Děkuji vám, pane Dione. Možná pár slov z mé strany. Já myslím, že já souhlasím zvlášť tím, co říkal pan Rochefort, o tom, na co se zaměřit. Nesmíme zapomínat že to je jakýsi akční dokument pro pana Barniera. A samozřejmě souvisí to s panem Montem a s radou v oblasti naší odpovědnosti. Já jsem sledoval Louisho velice pozorně, když mluvil o vysoce konkurenční ekonomice na vnitřním trhu, o té agendě, o tom, aby to bylo známější pro spotřebitele. Já jsem měl pocit, že on zmínil řadu dalších chválihodných oblastí, jako je třeba padělatelství, duševní vlastnictví, zdravotnictví. Ale musíme být opatrní. Musíme se opravdu zaměřit jenom na ty oblasti, kde my jako výbor můžeme něco změnit. Samozřejmě můžeme mluvit i o ostatních věcech. A musíme být opatrní, abychom to nepřehnali. Já osobně bych chtěl spíš kvalitu a zaměření a ne kvantitu. Nemusíme ukazovat, že máme pokrytý celý parlament. Já myslím, že k tomu máme řadu dalších dokumentů. Tolik tedy z mé strany. A navrhoval bych tedy zpravodaji, abychom si to ještě probrali se sekretariátem, abychom navrhli upravený časový plán. A tak, aby se měli sejít stínoví zpravodajové a pak můžeme pokračovat dál. Louis, můžete to možná zhrnout? a říct nám, jestli souhlasíte s tímto přístupem, s tím novým harmonogramem a pak půjdeme dál. Především bych chtěl poděkovat kolegům za příspěvky. Samozřejmě, já myslím, že ta zpráva nebude příliš technická. To bylo, myslím, zcela jasné hned na začátku, ale také si myslím, Já jsem proti takovým těm různým sloganům a nechtěl bych jednoduše konstatovat, že máme určitý cíl, aniž bych zmínil konkrétní prostředky, jak ho dosáhnout. Takže ano, souhlasím, mělo by to být obecnější, nesmí to být příliš technické. Na druhou stranu si myslím, že bychom měli předložit své konkrétní návrhy a doporučení. Takže já si sice myslím, že by to mělo být koncepční a měli bychom uvést určité strategické cíle. Neměla by tam chybět naše vlastní doporučení v tom smyslu, jak chceme této integrace dosáhnout. Jinak nás budou kritizovat, že tam budou jenom taková ta obvyklá slova, obvyklé fráze a nedáme tam nic konkrétního. Takže to musí být vyvážené, tak to vidím já. Pokud je o harmonogram, já myslím, že bych to raději prodloužil, jak už jsem říkal, abych dostal co nejvíc příspěvků od kolegů. Myslím, že to bude zásadní zpráva. Myslím, že bychom se neměli omezovat čistě na reakci na finanční krizi. A neměli bychom se omezovat na Montyho práci, já myslím, že by to k tomu mělo patřit, ale mělo by to být naše vlastní prohlášení jako výboru IMCO a jako parlamentu, jak bychom chtěli vidět další rozvoj vnitřního trhu. Já myslím, že bychom si neměli svazovat ruce žádnou představou z žádné další zprávy. Takže, když se dohodneme na harmonogramu, pane předsedo, můžeme to tím uzavřít. Děkuji. <clears throat> Vím, že je tady eh, paní Daly, ale eh, obávám se, že nebudeme mít eh, čas na váš příspěvek. Doufám, že se ale budete ty věci věnovat i nadále a budete přijímat veškeré informace, které s naší diskusí budou souviset. Děkuji, děkuji. <clears throat> Dostanete další plán dalších eh, kroků. Ehm, obávám se, že těch deset minut, které jsme ztratili dříve, eh, už asi nedoženeme, ale máme teď půl hodinu na dvě důležité zprávy. Ta první je eh, zpráva navrhovatelky paní Sartory a také paní Hedová je tady. Je to, že s námi nemohla být v pondělí. <clears throat> Já vím, že někteří stínoví ehm, zpravodaje přijdou později, ale já bych chtěl pozvat, eh, já bych chtěl eh, požádat paní Hrbo, aby se zamyslela i nad otázkou eh, budoucího harmonogramu. 8. února budeme mít večerní zasedání ve Štrasburku, tam budeme hlasovat o zprávě pana Bělona a budeme také uvažovat ještě o stanovisku Eh, výboru pro průmysl. Myslím si, že vaše zpráva možná by se mohla dostat taky na pořad to jednání, protože vaše zpráva je tak rozsáhlá, tak komplexní a je to tak dobrá zpráva, že já si myslím, že dnes odpoledne opravdu nemáme Eh, čas na to, abychom ji příslušným způsobem projednali. Doufám, paní Hedová, že budete k dispozici 8. února, protože je naprosto zásadní, abyste u té diskuse byla. Je to zasedání, které se má konat v 9 hodin. Takže pokud eh, budete eh, ve Štrasburku, tak si myslím, že bychom mohli možná to vyřešit takto. Teď dovolte, abych uvítal paní Sartori a požádat ji, aby nám řekla něco o biocidních přípravcích. Minule jsme k tomu měli mimořádně zajímavé eh, sezení. Eh, buďte tak laskavá a teď nám dejte nějaké poslední informace o tom, jakým způsobem se vyvíjí práce na eh, této zprávě. Ano, děkuji, pane předsedo. Možná, že vám pomůžu, budu stručná, protože už je to druhá výměna názorů na toto téma. Takže je to téma, o které už jsme měli možnost jednou projednávat. Když to srovnáme s posledním projednáváním, dosáhla jsem schody se spravodajkou paní Klás. Dohodli jsme se na tom, které články je třeba projednat, kterým je třeba se zabývat, které projednáme s jednotlivým výbory na základě článku 51 řádu. Dohodli jsme se na společné činnosti ohledně některých článků návrhů, hlavně těch, které mají dopad na vnitřní trh a ochranu spotřebitele 25 od, za prvé, za druhé, potom 28, 1, 7, 9, 10, 44, 1, 2, 4, 9, 47, 2, 54, 58 a 62. Takže jsme s kolegyní se dobře shodli a nyní se tedy na tyto záležitosti můžeme speciálně zaměřit. Nicméně také je důležité se chopit jiných témat v souvislosti se schodou s výborem Envy, protože celé toto nařízení je skutečně nařízení, které má dopady na vnitřní trh a nevztahuje se pouze na oblast působnosti výboru Envy. Jaké jsou cíle, standardní cíle, efektivnější postupy schvalování, harmonizace v oblasti biocidů, pokud možno na úrovni evropského trhu s ohledem na vnitrostátní legislativu, snížit náklady na schvalování a zajistit přiměřenou ochranu spotřebitelů, hlavně těch spotřebitelů, kteří nemají odborné znalosti v této oblasti. Takže to jsou cíle, které jsme si vytyčili. A tomto duchu jsme začali pracovat na pozměňovacích návrzích, takže zjednoduší nyní postupu u těch jednodušších věcí, také zohlednit tzv. systém freeridingu. Aby to nebylo aplikováno příliš vágně, je třeba tento systém udržet, protože je velice užitečný pro malé a střední podniky takže bychom měli upravit ustanovení stávajícím právním předpisům, zde chci zmínit zvláště REACH a zabránění duplikacím, které by neprospěly nikomu. Měli bychom chránit údaje, ale zároveň také spotřebitelům umožnit přístup k informacím. Potřebujeme kontrolní systém, který skutečně poskytuje záruky a musíme mít stále na zřeteli to, že systém musí také zohledňovat rizika. Tím se dostávám ke konci. Doufám, že vymezený čas byl řádně dodržen. Z diskuze možná vyplynou ještě další prvky, které si budeme muset vyjasnit. To jsem kolegyním a kolegům k dispozici. Děkuji, děkuji paní Satoriová, děkuji za to, že jste nás seznámil s některými těmito věcmi. Máte určitě pravdu. Eh, Ehm, vy víte, že jsme velice úspěšně s Výborem pro eh, životní prostředí měli velice úspěšná jednání, což je velice dobře. Ehm, věnovali jsme se mimo jiné i jiným oblastem, než o kterých jste se mluvila, čili eh, eh, některé oblasti bude potřeba ještě, ještě znovu otevřít, ale ehm, myslím si, že už teď je jisté, že přijali některé naše připomínky. Tak a teď Máme paní Gepardovou, pan Bisoryho, pan Turmes tady není, pan Fox tady je, čili všichni tito stínoví zpravodavé teď mají možnost se vyjádřit k tomu, o čem hovořila paní Satory. A je tady pan Spade, eh, pan Spade, pardon, z komise, ano, je tady. Takže všechny stínové zpravodaje bych požádal, aby hovořili jen stručně, protože budete mít další možnosti vyjádřit se 23. Eh, února eh, k této zprávě paní Sartoriové, protože toto zdaleka není ta poslední diskuse, kterou máme. Budeme mít ještě možnost eh, kompletním způsobem tuto zprávu prodiskutovat. Paní Gebhardtová. Děkuji, já doufám, že to není závěrečná diskuze, protože diskuze první. A já chci říci, že je dobré, že paní Sartori spolu s kolegyní z Envy vyjednávala. Ovšem jako stínová zpravodajka druhé největší frakce jsem do toho nebyla vůbec zapojena. A vy jste teď velice rychle vyčetla či, výčet jednotlivých článků. Bylo by možná dobré, kdybyste nám to e, zaslala písemně, protože toto většinou není standardní postup, jak spolupracujeme v tomto výboru. Já bych potřebovala zjistit, zda moje frakce také souhlasí s tímto rozdělením a také se domnívám, že by se na to měl podívat náš výbor jako celek, takže kdybyste byla tak laskavá, poskytla to mně i ostatním stínovým zpravodajům písemně, tak abychom se na to mohli ještě jednou podívat, na čem jste se konkrétně dohodli. Protože přece jen na to bych se ráda podívala. Budu mluvit stručně, nemůžeme nyní zacházet do hloubky, Ovšem v otázce biocidů je velmi významná právě ochrana spotřebitelů na straně jedné a na straně druhé otázka bezpečnosti, protože zde se může jednat také o vysoce jedovaté látky a s tím jsou spjaté velice komplikované otázky. Bude tedy velmi důležité, abychom měli dostatek času na to, abychom se tématikou důkladně zabývali. Pane předsedo, já bych vás chtěla požádat, pokud mi věnujete svoji pozornost, tak bych vás chtěla požádat, abychom stanovili harmonogram, který nám skutečně umožní detailně proskoumat, jaké dopady budou jednotlivé změny eh, a nebo jednotlivé články mít. Protože toto je skutečně tématika, na kterou potřebujeme čas, protože je to technicky velice náročný text, který má ovšem také významné politické dopady. Děkuji. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Velmi krátce. Především chci uvítat zjednodušení postupu schvalování a omezení finančních a administrativních nákladů protože to znamená, že zůstává víc peněz na výzkum. Takže podniky budou dávat na tak lepší, bezpečnější produkty. Označování to je věc, kterou považuji za velice důležitou pro ochranu spotřebitele. A označování je zárukou toho, že kritéria pro uvádění výrobků na trh budou splněna. Chápu, z čeho vychází přístup komise, pokud je o ústřední postup schvalování pouze pro nízkorizikové biocidní výrobky prozatím. zatím Nicméně naprosto souhlasím s tím, co říkali kolegové v předchozích diskuzích a výměnách názorů o tom, že musíme lépe vymezit, co znamená nízkoriziková látka a proč tedy nerozšířit takovýto ústřední proces na všechny produkty. Také si myslím, že drobné změny schvalování, jako třeba administrativní změny, by měly mít k dispozici zrychlený proces. A také musíme uvažovat o tom, jak si jednodušit proces anebo postupy pro účely výzkumu, protože administrativní postupy nesmí být překážkou v úsilí podniků prosazovat výzkum a nové výrobky. Nicméně rád bych upozornil na nanomateriály v biovědě, protože stále se tady ještě určité nejistoty z hlediska, pokud je o bezpečnost a musíme mít naprostou jistotu, že nanomateriály budou bezpečné pro evropské spotřebitele. A také musíme mít jistotu, že nejenom biocitní přípravky vyráběné v Evropské unii jsou bezpečné, musí být bezpečné i ty, které přicházejí ze zahraničí a jsou uváděny na trh EU, protože bez ohledu na původ výrobku Musíme myslet na prospěch a bezpečnost evropských spotřebitelů. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Velice hezky jste dohnal čas. Já myslím, že všichni souhlasí s tím, že současná legislativa o biocidních přípravcích je příliš omezující a příliš nákladná a neúčinná. A toto je příležitost, jak to vylepšit. Moje skupina by chtěla, abychom posunuli ten termín revize z roku 2023 na dřívější datum a chceme proběřit účinnost ústředního systému dříve, ne později. Souhlasíme s tím, co říkal pan Buzhoj, a totiž současná definice nízkorizikových výrobků je příliš úzká. Musí se rozšířit, aby tímto ústředním systémem mohlo projít víc výrobků. Malé a střední podniky teď představují asi 75 tohoto trhu a náklady na vývoj nových produktů jsou opravdu velice vysoké. Tento návrh se to snaží řešit a my bychom chtěli víc pomoci pro malé a střední podniky. Chceme jednoduchý proces ohlašování, aby příslušné orgány mohly rozhodnout, o které podmínky je třeba naplnit. A poslední věc, návrh komise, co se týče kritérií pro vyloučení, je trošku znepokojivý. My si myslíme, že rozhodnutí zakázat určité typy produktů je příliš omezující. Zákaz výrobku například na základě legislativy na ochranu rostlin není racionální, protože biocidy a tyto věci jsou naprosto nesrovnatelné. Takže se těším na spolupráci s paní Sartoriovou a těším se na to, že se nám podaří vylepšit návrh komise. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám. Možná bych požádal komise, aby se velice krátce vyjádřil, vzhledem k tomu, kolik nám ještě zbývá času. Pokud chcete ještě reagovat na něco, co tu zaznělo, než dám znovu slovo paní Sartoriové a také než se zmíníme o harmonogramu, který jsme navrhli. Pan Špejt? Spejt? Ano, mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já jsem si jistý, že můžeme uvítat celou řadu připomínek, které tu zazněly dnes večer. Ano, chápeme, že tento návrh má velice důležitý rozměr, rozměr vnitřního trhu a snažili jsme se zásadně vylepšit postupy, které vedou ke schvalování těchto výrobků. A také vítáme ten důraz, který kladete na větší zjednodušení a také vylepšení situace pro malé a střední podniky. Možná, že bych vás mohl ujistit o jedné věci, co se týče těch kritérií pro vyloučení. Naprosto chápeme, že to musí platit pro biocity, biocidy a musí se to řešit případ od případu. V návrhu komise se výslovně uvádí, že to může být například z důvodu veřejného zdraví. Proto si můžeme muset ponechat určité výrobky, když jsou třeba toxické. Takže já myslím, že uvažujeme stejně. A kromě toho poukázali bychom na řadu věcí, kterými se musíme ještě zabývat a můžeme uvítat obecně připomínky, které tu zatím zazněly. Paní Sartoriová. Děkuji, pane předsedu. Dnes Máme k dispozici málo času, vlastně se jednalo už o druhou výměnu názorů, protože už jsme první výměnu názoru prováděli 5. listopadu. Já se chci omluvit u naší kolegyně, že jsme ji nezapojili, protože vlastně jsme pozvali všechny skupiny a 13. listopadu jsme rozeslali informace všem frakcím právě také o té dohodě s paní Klas. Ale skutečně nechala jsem stínové zpravodaje stranou, už eh, to nikdy neudělám. Já jsem si to potom všimla také v souvislosti s lhutou pro překlady. Tomu, co zde říkali kolegyně a kolegové, ano, já souhlasím s tím, co zde zaznělo. Jsem velice šťastná, že už dnes diskutujeme o nařízení až co, při, co sebou přináší. Už jenom to, že přecházíme od směrnice k nařízení, znamená, že chceme nabízet jistotu evropskému vnitřnímu trhu. Je to něco, co skutečně potřebujeme. To, že byl zvolen jako nástroj nařízení, to je něco, co musí přímo aplikovat jednotlivé členské státy a to je velký krok ku předu. Sledujeme zde filozofii, kterou jsem již představila. A komise má pravdu s tím, co zde uvedla, ale chci ještě jednou potrhnout, že tedy je důležité zjednodušení, musíme se zaměřovat na bezpečnost spotřebitelů, mít na zřeteli malé a střední podniky, být obezřetní v otázce kvality výrobků, hlavně těch, které nejsou vyráběny v EU, a které potřebují tedy zvláštní bezpečnost a provádění dobré praxe v místě své výroby. Děkuji, děkuji paní Sartoriová. Já jsem eh, měl mandát, abych eh, projednal tuto otázku posílené spolupráce a šlo o to, že jsme se soustředili hlavně na ty oblasti, které spadají pod naši kompetenci, to znamená Eh, otázky například eh, licenční politiky, eh, umístěvání produktů na trh a tak dále. Já jsem přesvědčen, že jste dostali tento materiál k dispozici. Co se týče harmonogramu časového, tak tam ten návrh, na kterém pracujeme, je takový, eh, že eh, do 2. Eh, února by měl ten návrh textu byl poslan překladatelskému oddělení, potom 23. února bychom měli mít přeložený ten text. 1. března je termín pro předložení pozměňovacích návrhů 16. potom budeme o tom hovořit a, a 17. se o tom bude hlasovat. 26. dubna potom o tom bude hlasovat eh, výbor pro životní prostředí. Myslím, že to je velice praktický harmonogram, to nám dává poměrně dost času ještě se sejít dvakrát nebo třikrát, abychom ještě o tomto eh, návrhu diskutovali. Takže já vím, že paní Sartoriva zcela určitě eh, bude i nadále spolupracovat se stínovými zpravodaj soustředí se právě na tu otázku posílené spolupráce Eh, což neznamená, že se nebude věnovat i dalším oblastem. Eh, myslím si, že eh, některé ty otázky jsou skutečně spíše v kompetenci výboru pro životní prostředí, což neznamená, že bychom jim neměli věnovat. Takže, paní Sartori, dovolte, abych vám ještě jednou poděkoval. Bych poděkoval také stínovým zpravodajem, udělali jste obrovský kus práce. Pojďme teď tedy se podívat na poslední věc, eh, kterou máme k dispozici. Jsme rádi, že je tady paní Head. Pokud vím, tak eh, vypracovala velice komplexní zprávu. Já bych pouze chtěl eh, teď objasnit to, jsem řekl již dříve. Vzhledem k tomu, že máme velice málo času, tak jsem navrhl, abychom Eh, dodrželi ten harmonogram pro předkládání eh, pozměňovacích návrhů plus také to datum konečného hlasování, ale myslím si, že eh, si myslím, že by bylo dobré, kdybyste měla více času, bylo by dobré, kdybyste se stínovými zpravodaj ještě 8. února k této věci se sešla, jestli s tím budete souhlasit a potom vám dám ještě další datum, ale teď máte možnost předložit svou skutečně skvělou zprávu. Já budu hovořit velice stručně, hlavně kvůli e, tlumočníkům, protože pokud vím, tak bychom měli skončit do půl sedmé. Dovolte, abych nejprve vám velice poděkovala. Mi velice líto, že jsem se nemohla zúčastnit jednání odpoledne v pondělí. Bohužel jsem byla na letišti ve Švédsku, odkud jsem se nebyla schopna dostat sem. Je mi to líto. Eh, tu moji zprávu máte k dispozici. Jedná se tedy o eh, tu určitou tabulku, která eh, souvisí s ochranou spotřebitelů. Chtěla bych poděkovat také všem, kteří se mnou spolupracovali v rámci sekretariátu. Chtěla bych také poděkovat stínovým zpravodajům, kteří se mnou spolupracovali na přípravě této, pra- této zprávy. Eh, na, v tomto výboru eh, nejde o to, abychom se věnovali pouze trhu, ale měli bychom se věnovat eh, také otázce ochrany spotřebitelů. A tato tabulka, to ten scoreboard, je v podstatě velice dobrým instrumentem, který můžeme využívat pro tyto potřeby. Je to po druhé, kdy se věnujeme právě této otázce ehm, tohoto, jak, tohoto tabulky score. Je to věc, eh, o které budeme určitě hovořit i v budoucnosti. Moje zpráva obsahuje celou řadu doporučení, Eh, hovořím tady o nových indikátorech, o tom, jak bychom mohli získávat informace o dohledu nad trhem, eh, o konfliktu, eh, různo, různých konfliktech a tak dále. Kromě toho také tady navrhuji určitou množinu pravidel, která by měla být ku prospěchu ochrany spotřebitelů. Nemyslím si, že bych teď měla nějak podrobně hovořit o této zprávě, bohužel na to nemám vůbec čas. Byla bych daleko radši, kdyby mi teď něco řekli spíše stínoví zpravodové, po případě i pan předseda našeho výboru. Doufám, že se nám eh, podrží eh, dodržet ten původní harmonogram, že eh, dodržíme i ten termín 2. února. Já bohužel jsem ve Švédsku a pro mě je velice obtížné dostat se do Štrasburku před devátou hodinou ale pokud vím, tak eh, bych se měla sejít také s stínovým zpravodajem poté, až obdržíme eh, pozměňovací návrhy, tak abychom se mohli dohodnout na možných kompromisních návrhech, návrzích. To je všechno, pane předsedo. Eh, myslím si, že teď tady nemáme dost zpravodajů. Pan tady není, pan Kremy. Ano, vy tady jste vlastně. Já jsem eh, vás neviděl. Vy jste se rozhodla sedět úplně v poslední eh, řadě jako místo předsedkyně. Takže paní Kome tady je, pan Rošford tady je, paní Itur tady není, já tady jsem. Další dva stínoví zprávy tady nejsou. Paní Komi eh, z té zadní řady, chtěla byste nám něco k tomu říci, potom je tady David Mé. Máš malá. A scuola, giustamente, quindi ritorno... Ano, já sedím v poslední řadě jako to by já ve škole, vracím se trochu do minulosti. Tak. Pan Moty mi zde nechal své poznámky a chce pogratulovat se, k této skvělé zprávě a má několik podnětných poznámek a připomínek. Týká se to spolehlivosti evaluačního rámce pro spotřebitele. To je pro něj důležitý nástroj, který ale ještě není kompletní. Data, která poskytují členské státy, pokud je vůbec poskytují, protože s tím také bývá problém, tyto data nebývají vždy homogenní a proto je těžké eh, potom provádět agregování dat. Pan Moty se tedy domnívá, že bychom neměli ukvapeně údaje interpretovat. Za druhé, je to srovnání spotřebitelů a výrobců. Jednotliví spotřebitelé mají k dispozici více prostředků, jak se mohou projevit a projevit kriticky, ale musíme zajistit rovnováhu při vykonávání práv a povinností týkajících se spotřebitelů i výrobců. když se hovoří například o spotřebitelských agenturách s určitou pravomocí, jako je to v bodě 38 zprávy, může to vést spíše ke komplikacím než k otevření a demokratické rovnováze. Další důležitý aspekt to jsou alternativní řešení sporů, například mediace pro řešení sporů, mimosoudní vyrovnání, to je velice důležité a také to méně zatěžuje občany. Pan Moty ostatně také si chce promluvit s paní zpravodajkou o těchto následujících tématech. Za prvé jasné definování aktivní spotřebitelské politiky, jako je to uvedeno v rámci bodu číslo 4. Potom modality podpory pro spotřebitelské svazy, které nejsou blíže specifikovány v bodě 7. Tam jde o to, aby už ve školách eh, bylo prováděno vzdělávání spotřebitele už od dětského věku. A poslední bod eh, bylo by dobré aplikovat duch bodu, 23, bodu 32. Ovšem je otázka, zdá dále ještě zatěžovat rozpočet, protože hospodářská krize se výrazně projevuje a musíme si rozmyslet, zda dáme k dispozici příslušné prostředky na institucionální úrovni a nevládní úrovni už existují ti, kdo mají za úkol informovat občany. Ostatně pan Moty se omlouvá, že zde dnes nemůže být mezi námi, zanechal mi ale své poznámky a ještě jednou chce poděkovat paní zpravodajce. Pane předsedo, já eh, budu hovořit rychle. Udělám eh, jenom několik připomínek, které eh, doufám ještě se projeví zlepšením té již skvělé zprávy. Myslím si, že je velice důležité, aby spotřebitelé měli k dispozici ty informace v rámci této tabulky Ehm, myslím si, že eh, to všechno se týká také toho, jakým způsobem eh, budeme získávat údaje přes Eurostat, přes eh, vnitrostátní statické úřady. Pochopitelně je velice obtížné tyto velice vysoce postavené odborníky dostat k jednomu stolu, i když je potřeba podpořit takovouto práci. Um, Myslím si ale, že je potřeba, aby tato spolupráce byla zajištěna, tak aby byly údaje, které máme k dispozici, spolehlivé. Co se týče těch nezávislých agentur a otázka financování, to jsou věci, které jsou eh, velice obtížné, pochopitelně ty nej, ta nejrůznější združení zabývající se eh, právě spotřebitelů eh, budou pochopitelně se obracet na nejrůznější společnosti a je potřeba, aby ta tato združení měla dostatečné množství peněz, ale také důležité, aby měly otevřené dveře právě do těchto společností. Funguje to docela dobře ve Francii, ale eh, nevím, jestli to platí o jiných členských zemích. Takže možná eh, jednou vystane otázka, jestli bychom nemohli mít evropskou agenturu, která by tyto věci měla na starosti celoevropské. Další věc, eh, o které bych chtěl hovořit, je osvěta a vzdělávání, vzdělávání spotřebitelů, o tom jsme hovořili často v kontextu školní výuky. Pochopitelně to je věc, která by měla probíhat celý život. Myslím si, že eh, eh, například v důsledku ekonomické krize by lidé měli mít možnost ehm, dozvědět se to, co potřebují o spotřebitelské politice. Někdy kupujeme věci, které jsou užitečné, někdy kupujeme věci, které jsou naprosto neužitečné, ale myslím si, že eh, bychom každopádně měli vždy vědět, když provádíme nákup, co si kupujeme a proč co kupujeme. Odstavec 44, o kterém se se zmínil, eh, hovoří se o tom, že by se měly společnosti eh, pojmenovávat a měly protože by bylo dobré, kdyby spotřebitelé měli informace o tom, které společnosti zkrátka se nechovají tak, jak by měly. Já nemám nic proti eh, tomuto principu. Myslím si, že by to mohlo být ospravedlitelné hlavně u těch velkých firm, ehm, které se dopouštějí eh, stále dalších a dalších prohřešků, ale používat to systematicky to znamená, to, kdybychom se zacílili na malé a středně velké podniky, tak by to mohlo znamenat, že tyto firmy by se dostaly do situace, kdyby byly zatíženy určitým stigmatem. A to by mohlo mít obrovské důsledky a to je potřeba zohlednit. Určitě jste si vědoma toho, že když na někoho ukazujeme v, eh, ve sdělovacích prostředcích, i když nakonec se ukáže, že vůbec za to nemohli, tak už je taková společnost poškozena a to je věc, na kterou musíme eh, pamatovat, až budeme navrhovat pozněcí návrhy. Děkuji. Děkuji. Já jsem stínovým zpravodajem za svou politickou skupinu. Já eh, také se domnívám, že tato zpráva je velice komplexní. Chtěl bych eh, poblahopřát Aně Hetové k této zprávě. A eh, proto jsem také řekl, že vzhledem k tomu, že máme tak málo času, tak nemůžeme tuto zprávu příslušným způsobem projednat. Je potřeba, abychom se k ní měli možnost vrátit ještě ve Štrasburku. Ty hlavní věci, o kterých bych se chtěl zmínit, jsou eh, některé širší koncepční záležitosti, Eh, například, co nám všechny tyto údaje vlastně říkají. Myslím si, že má prav, máte pravdu, když eh, hovoříte o tom, že je potřeba eh, mít k dispozici tyto údaje, ale máme určitě obrovský prostor k tomu, abychom zlepšili kvalitu těchto údajů. Je zajímavé, že Předseda komise ve svém eh, polském programu hovoří o tržní iniciativě jako o součástí systematičtějšího eh, integrovaného přístupu k jednotnému trhu. Možná, že hovoří právě o tomto, ale možná, že by bylo docela dobré, kdybychom si to vyzkoušeli, jestli má na mysli skutečně toto. Um, tím se vracím trošičku k tomu, o čem hovořil kolega Grech. Jestliže se podíváme na ty existující scoreboards, ty scoreboard nebo ty tabulky, tak možná, že by bylo dobré tyto věci eh, integrovat eh, více strukturovaným způsobem. Podobným způsobem eh, myslím si, že by bylo dobré, kdybychom se podívali na některé problémy, které existují. A vy hovoříte například také o tom elektronickém obchodování. Tady jsme objevili celou řadu dysfunkčních Eh, věcí. Eh, I o tom bude potřeba hovořit eh, z pohledu budoucí strategie. Měli bychom se také zamyslet nad tím, kdo vůbec si to informace bude používat. Můj poslední bod je také bod, který je strategický ve své charakteru. To souvisí s výzkumem a inovacemi. Mně se zdá totiž, že údaje o nových produktech a o nově vznikajících eh, službách, hlavně tedy elektronických, ale netýká se to pouze elektronických služeb. To jsou věci velice důležité, jak pro povzbuzení úspěšných inovací, tak eh, i jako pomoc eh, evropským firmám, které získávají rychlou zpětnou vazbu a mohou to využít ke svému prospěchu. Takže myslím, že bychom měli skutečně se zamyslet nad hodnotou všech těchto údajů, ale v tom nejširším možném kontextu, čili nejde pouze o zlepšení vnitřního trhu, ale je to věc, která nám pomůže dosáhnout i daleko obecnějších cílů. Myslím si, že to se týká i těch jasnějších indikátorů, které souvisejí eh, s nezávadností produktů, s jejich bezpečností. To jsou další věci, které bychom měli do této zprávy integrovat velice se těším na to, že budeme mít další možnost hovořit o těchto věcech podrobněji. Takže teď dám slovo zpátky eh, zpravodajce, nebo chcete, abych nejprve se ještě zmínil o harmonogramu? Dobře, takže harmonogram nejprve. Ten harmonogram, který navrhujeme, Tady máme 2. února, což je příští týden, to jsou pozměňovací návrhy, respektive podávání Eh, další výměna eh, názoru, potom by mohla propinout 8. února. Je to 8. února? Ano, 8. února, asi ve čtvrt na 10 večer ve Štrasburku. A pak 23. Eh, února eh, budeme zvažovat tyto návrhy a 23. potom se také bude muset o tom hlasovat, tak aby se to dostalo na ve plenární zasedání. To je to nejlepší, co jsem schopen vám v tomto okamžiku nabídnout. Jag, jag vet inte om det framgick tydligt, men det är klart att vi kan ha möte den 8 februari klockan... Děkuji, pane předsedo. Nevím, jestli to eh, tady bylo jasně řečeno, ale já skutečně se nedostanu do Štrasburku dřív než v 9 hodin večer ze Švédska, takže já se tam pokusím dostat co nejrychleji do ehm, parlamentu, ale skutečně nemohu tam být dříve než v půl desáté. Teda doufám, to znamená, pokud nedojde k žádnému spoždění letadla, takže já vám vlastně nemohu ani říct, že, eh, to mám, že vám toto mohu slíbit s nějakou zárukou. Kromě toho mám také eh, malé děti, pro mě je obrovsky problematické eh, odjíždět v neděli, takže já cestuji až v pondělí a to je ten důvod. Teď dovolte, abych reagovala na to, co zde zaznělo od stínových zpravodajů. Hovořila jsem s Montym minulý týden eh, o některých těch věcech, které jsme tady dnes diskutovali. Některé to věci jsme již vyřešili. Je pravda, že jedním z cílů těch eh, scoreboardů je získat eh, homogenní přístup ke všem těmto věcem. Nezapomínejme, že toto je skutečně miminko Eh, paní komisařky Kunevy. Myslím si, že bychom eh, eh, měli být trpěliví, nemůžeme mít všechno najednou. Myslím si, že musíme celou tuto koncepci ještě dotáhnout, budovat ji dále v příštích letech. Co se týče legislativy týkající se spotřebitelů, tak jak existuje v různých zemích. Myslím, že tyto věci se liší v různých zemích a určitě bude ještě trvat nějakou dobu, než ty odlišné přístupy se nějakým způsobem zjednotí. Čili opět eh, eh, apeluji na vás, abychom byli trpěliví. Někdo tady řekl, já myslím, nevím, někdo tady něco řekl, myslím, že ten kolega je stejně už pryč, už tady není. Ale vrátíme se k tomu, až budeme mít zasedání stěnových zpravodajů. Doufám tedy, že budu schopna se zúčastnit toho zasedání toho osmého, ale jak říkám, nebudu tam dřív než v půl desáté večer. Ale v každém případě se sejdu se stínovými zpravodaji a budu připravena do, dohodnout se s nimi na kompromisech. Já se obávám, že komisi už nemůže dát slovo. Já vím, že jste nás pochopili více pozorně, ale opravdu už jsme tak strašně ve skluzu, že vám Eh, slovo dát nemohu. Takže my uděláme všechno pro to, abychom vám postali to nejrychlejší auto, jaké budeme mít ve Štrasburku a ten, ta vaše zpráva bude posledním bodem na našem programu. vám pochopitelně jde o to, abychom měli co nejúplnější diskusy. Je velice dobré, že tam budou všichni eh, stínoví zpravodajové. Myslím že teď, už všichni odešli, paní Gebhartová už odešla, čili ještě jednou eh, ti, co jste zůstali, dovolte, abych vám poděkoval za to, že jste tady zůstali. Eh, chtěl bych také poděkovat všem, kteří připravili eh, tato naše jednání, udělali obrovský kus práce. Teď končím naše zasedání, uvidíme se tedy všichni 8. února ve Štrasburku.